nasazení a angažovat se v ochraně životního prostředí. Jedna z věcí, které jsme si nejprve slíbili, že tady nebudeme mít žádné plasty eh, v sále, žádné eh, plastické, plastové lahve. Vidíte, pane Riket, mám tady skleněnou lahev. Eh, děkuji také tlumočníkům, hm, že jsou s námi a doufám, že si odpočinuli a že jsou ve formě stejně jako my. Viktore, hovořím i pod tvou kontrolou. Doufám, že jsou všichni všichni hodně odpočinutí, protože rok bude obtížný. Eh, ta eh, očekávání od nás jsou velká, musíme eh, být ambiciozní a také si realizovat své cíle. Náš konkrétní cíl je změnit život evropských občanů a zajistit, aby doprava nebyla utrpení, ale aby to bylo něco, co funguje, co plyne a co se E, může vybrat a nejenom trpně e, přijímat. Začneme okamžitě. Náš výbor e, nejprve přijme návrh pořadu jednání. Pokud tady nejsou žádné připomínky a námitky, tak je tento návrh pořadu jednání schválen. A teď při sdělení předsedkyně máte kliku. Žádná sdělení tentokrát nemám. A teď zápisy ze schůzí. Ty mohou být schváleny, pokud nejsou žádné námitky. Jedná se o zápis z 10. a 24. července. Žádné námitky, dobře. Takže můžeme začít s bodem 4. Souhrný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2020, všechny oddíly, vážené kolegyně, vážení kolegové. Můžeme tedy toto téma znovu otevřít. My už jsme s ní eh, začali před eh, letní přestávkou, je to ten slavný rozpočet na rok 2020. Následně budeme diskutovat o návrhu stanoviska našeho výboru a eh, to bude potom ještě diskutováno v rozpočtovém výboru. Takže nejprve dám slovo našemu zpravodaji, Eh, pak dám slovo stínovým zpravodajům a následně poprosím o stanovisko Evropskou komisi. Samozřejmě připomínám, že v pozměňovacích návrzích budeme hlasovat následně. Eh, řekli jsme eh, před prázdninami, že jsou tady určité lhůty, konkrétně 9. září 2019, 15 hodin. Vyprší lhůta pro Eh, podání pozměňovacích návrhů. Není to nějaká velká lhůta, ale zároveň je to prostor, abychom mohli rektifikovat eh, tedy ambiciozní projekt návrhu rozpočtu. Pane zpravodaji Freunde, dobrý den, ráda vás vidím, máte slovo. Děkuji paní předsedkyně, děkuji vážené kolegyně a kolegové, děkuji za pozměňovací návrhy, které jsem již eh, od vás obdržel, řadu z nich mohu podpořit a dnes máme také příležitost se vyměnit stanoviska k tomuto eh, návrhu eh, stanoviska. Chtěl bych eh, využít příležitosti a zdůraznit, že potřebujeme skutečně překopat představu financování evropského dopravního sektoru. Máme tady velké výzvy před sebou, co se týče klimatu, co se týče dodržování našich závazků z pařížské úmluvy. Nemyslím si, že návrh rozpočtu toto všechno odráží tím adekvátním způsobem, takže si myslím, že budeme muset začít předělat ten transportní, eh, ten sektor dopravy. Eh, to tedy by mohl být první eh, krok, ten rozpočet za rok 2020 by mohl být prvním krokem těchto změn. Jaké jsou nedostatky? Rada navrhuje určité linky, jako jsou železnice, Eh, a jejich výstavba eh, a eh, zaplňování těch prázdných míst a interoperabilitu. Tady se má všude zkracovat finanční prostředky a my a já konkrétně navrhuji, aby se tomu učinila přítrž, aby se také financovala infrastruktura nejenom pro nákladní dopravu, ale také pro osobní přepravu. Je zapotřebí také udržet udržitelnou udržitelnou eh, urbání mobilitu. A kromě těchto specifických položek musíme mít také eh, striktnější eh, požadavky na financování nových železničních projektů a to, co se týká klimatu, by mělo být mnohem více zohledněno a projekty, které jsou nekonzistentní s dodržováním cílů e, v oblasti klimatu, by neměly mít podporu a všechny projekty by měly být screenovány, e, co se týče jejich e, slučitelnosti s cíly v oblasti ochranu klimatu. Eh, pak je tady ještě využívání Evropského regionálního eh, fondu rozvoje. Tam to také není úplně přesně eh, stanoveno a já této oblast ještě pojednám v pozměňovacích návrzích. Děkuji a čekám na vaše připomínky. Děkuji, pane Freunde za prezentaci vaší zprávy. Pan Marinesku je další, kdo má slovo. Děkuji. Já chci poděkovat eh, panu zpravodaji za návrh eh, stanoviska. Chtěl bych požádat eh, komisi, aby ještě jednou promyslela takovou evaluaci Eh, možností využívání finančních prostředků v oblasti dopravy, až bude tedy předkládat eh, ten konečný text. Jak je to především s finančními nástroji? Mě by zajímalo, jak eh, komise navrhuje využití těch prostředků, protože nejdůležitější je využít ty finanční prostředky, ne Eh, vidět eh, potom na závěr eh, to, že některé státy nevyužily těch financí, protože to prostě nebyly atraktivní finanční nástroje. Takže to, co já bych chtěl vidět na závěr, až komise přijde s tím konečným návrhem, je, jak komise hodnotí každou jednotlivou položku a jak se chce snažit využít všechny alokované prostředky Děkuji vám, pane Marinesku. E, takže e, znovu hodnocení komise. Máte pravdu. A pan Ters za socialisty a demokraty. E. Nahradím svůj kolegu dnes, paní Rapíny, a přečtu rumunský text, který mi poskytla. V první řadě má kolegyně prosí o omluvu za nepřítomnost dnešní diskuze, eh, která se týká eh, diskuze o souhrném rozpočtu EU za období 2020. Já jsem stínovou zpravodajkou za SAD a jsem eh, právě v delegaci v Moldavsku, proto nemohu být přítomná. Ehm, převzali jsme informace od paní Izabely ehm, za předchozí volební období, ona už není členkou parlamentku. Děkuji také za důvěru, kterou jste ehm, ve mně vložili a doufám, že budeme moci dobře spolupracovat v dosažení dobrých výsledků v rozpočtu 2020. Doprava hraje velmi důležitou roli, když hovoříme o souhrném rozpočtu EU na 2020, protože je to způsob, jak může fungovat vnitřní trh a zajišťují se tak efektivní způsoby eh, pohybu pro občany EU. Je dobře, že rozpočet na 2020 pro dopravu je větší oproti roku, vyšší oproti roku 2019, ale je politování hodné, že Rada se snaží eh, prosadit škrty u částek, které jsou alokovány do určitých eh, oddílů, oblastí Ehm, dopravy. Myslíme si, že bychom měli poskytnout lepší financování dopravy, tak aby až do roku 2050 jsme byli schopni dosáhnout eh, nulových emisí způsobených dopravou. A takto bychom naplnili eh, závazky z pařížské dohody. Tento eh, návrh eh, klade větší důraz na kvalitu projektů, nikoli pouze na jejich eh, rozsah, pokud jde o financování těchto projektů. Také se usiluje o dosažení klimatických požadavků. Pokud jde o nástroj pro propojení Evropy, tak si myslím, že bychom měli mít lepší financování dopravy s nulovými emisy, ale také lepší financování těch projektů, které mají eh, obnovit přeshraniční železniční spoje, tak abychom zalistili lepší konektivitu eh, na úrovni celé EU. A myslím si, že bychom měli věnovat větší pozornost eh, financování opatření na zvýšení bezpečnosti cestujících v různých dopravních prostředcích a měli bychom se podle mě zaměřit na zranitelné cestující a osoby, jako jsou cyklisté, chodci a tak dále. V tento návrh se snaží o větší transparentnost pokud jde o veřejné zakázky eh, v oblasti infrastruktury, které jsou financovány EU, a je velmi důležité, aby eh, zadavatelé i uchazeči eh, se v této věci angažovali a zajistili určitou úroveň kvality, tak aby byla respektována transparentnost při zadávání takovýchto veřejných zakázek. Předložili jsme spolu s kolegy několik pozměňovacích návrhů a doufám, doufám, že tím bude Eh, možné znovu vrátit některé návrhy Evropské komise, které se týkají rozpočtu v oblasti dopravy. Eh, zítra budeme hlasovat pro eh, pozměňovací návrhy, lhůta je 9. září. Já také předložím některé pozměňovací návrhy a apeluji i na vás, abyste tak také učinili. Děkuji, pane Teresi. Chci vám připomenout jenom jednu, nicméně důležitou věc prozatím je rozpočet stejně vysoký, jako e, byl původně. Není snížen, například jako je to případ e, politiky, e, kohezní politiky. Zatím zůstává ve stejné výši. Uvidíme ovšem, jak se věci vyvinou v souvislosti třeba s Brexitem. Dominik Kriket ukazuje jak to vlastně teď bude vypadat v těch jednáních. A nezapomínejte na jednu důležitou věc rozpočet pro oblast dopravy nemůže být nikdy vnímán jako výdaj, ale jako skutečná investice. Je to pro všechny strany výhodné. Výhodné pro klima, výhodné pro zaměstnanost, výhodné pro infrastruktury dlouhodobého charakteru. Takže když se e, říká snižovat rozpočet, tak my budeme bojovat, aby zůstal v této vysoce a vy jste využil použil jednoho důležitého slova, slova kvalita. Nesmíme si dovolit, aby to bylo, dejme tomu, jako v minulém období, kde prostě méně jak 10% se dávalo na projekty typu mobility a tak dále. Otázka eh, klimatu a dopravy a spojené eh, problematiky, to všechno musí být eh, v popředí. Takže naším cílem a prioritou je tento rozpočet ponechat ve stávající výši, ale by, aby byl mnohem jednoznačnější. Pan Ramos, jak se daří? Výborně. Eh, mm, děkuji, paní předsedkyně, za slovo. Eh, první věc, kterou bych chtěl udělat, je zdůraznit, že rozpočet na rok 2020 musí být ambiciozní v oblasti dopravy. Je zcela zásadní, aby to tak bylo pro volný pohyb zboží i osob v EU je zapotřebí v rozpočtu zohlednit politické priority, pokud jde o dopravu. My máme tři priority. Za prvé, chceme podporovat růst a tvorbu pracovních míst, tak abychom byli konkurenceschopnější. Za druhé, chceme více a lepší investice do výzkumu a inovací. A za třetí, chceme zvýšit eh, sociální a územní soudržnost, tak aby všichni občané EU mohli být eh, navzájem spojeni nám o konektivitu. Eh, financování evropské infrastruktury musí tedy splnit základní cíle efektivitu, účinnost a také by to mělo napomáhat dosažení našich cílů v boji proti klimatickým změnám. Musíme se zaměřovat na výsledky a musíme se postarat o to, aby prostředky, které pocházejí od eh, evropských daňových poplatníků, byly řádně vynaloženy. Další eh, poznámka z mé strany je věc, kterou jsem už zdůrazňoval, když jsme měli první diskuzi o rozpočtu ještě v červnu. A týká se to cestovního ruchu, což je samozřejmě úzce propojeno s dopravou musíme se postarat o to, abychom měli vyčleněny prostředky na cestovní ruch, a aby šlo o samostatnou eh, položku, samostatný prvek rozpočtu. Cestovní ruch eh, generuje obrovské množství eh, peněz, vytváří pracovní místa, ekonomický růst. A v zemích s potenciálem cestovního ruchu, v okamžiku, kdy došlo ke krizi, tak krize byly buď méně závažné, nebo se v dané zemi podařilo je eh, překonat rychleji. Je třeba zdůraznit také to, eh, že zde máme nástroj pro propojení Evropy, který je eh, velmi důležitý pro dopravu, zejména pokud jde o financování koridoru ve středu, v oblasti Středozemního moře. Potřebujeme propojit evropská města tak, aby jsme se mohli ekonomicky rozvíjet. Máme určité cíle, které jsme si stanovili obecně. Jde o dekarbonizaci a digitalizaci. Jde o celosvětové výzvy a měli bychom na ní nahlížet jako na priority, takže je zapotřebí, abychom se postarali o financování projektů v těchto oblastech a také o konkrétní programy, které se týkají digitalizace a dekarbonizace. Eh, tolik stručně jak se díváme na tuto oblast. Děku, děkuji, pane kolego. Je pravda, že cestovní ruch opravdu musí být klíčovým prvkem tohoto odvětví, o kterém zde hovoříme. Pane Robert Sílere, dobrý den, jak se vám daří? Ano, ano, děkuji. Je, mám radost, že vás zde zase vidím po prázdninách. Já se tedy zmíním spíš o tom návrhu stanoviska. Nejprve ten rozpočet EU, to je vlastně ehm, v tuto politice jasně ukazuje, jaká je přidaná hodnota, která vlastně eh, by měla podporovat zaměstnanost a ekonomický růst. Eh, podle názoru EKR bychom rádi zdůraznili Eh, poli, eh, konkurenceschopnost, eh, ekonomický růst EU, protože infrastruktura v oblasti dopravy je opravdu nesmír klíčovým prvkem pro lidi. Co se týká financování projektu, jak v rámci Invest EU a Connecting Europe Facility, tam by se to mělo ještě víc zdůraznit. Samozřejmě v propojení s těmi aspekty v oblasti klimatu, to je, za, je důležité, aby se zajistil udržitelný dlouhodobý eh, rozpočet pro podporu těchto projektů aby se ty projekty dokončovaly a vytvářely co nejvíce evropské přidané hodnoty EK R by eh, chtěla předložit některé pozměňovací návrhy, aby ten návrh byl eh, vyváženější, aby více podporoval ty ekonomické aspekty a udržitelnost politiky v oblasti dopravy a také bychom eh, rádi podpořili tuto vyváženost, protože si myslím, že to je klíčové ve výboru pro dopravu. Děkuji. Děkuji, Roberte. A poslední za GUE paní Kutura. Dobrý den. Máte slovo. Děkuji. Já, já bych chtěla srdečně poděkovat našemu zpravodaji, panu Freundovi. Ano, vy jste správně řekl, že nemáme dostatečné finanční zdroje pro oblasti eh, dopravy, takové, jaké by byly skutečně zapotřebí a nesmírně důležité je splnění těch klimatických cílů Evropské unie, o kterých jsme hovořili. To je samozřejmě potřeba propojit s jinými věci. Musíme mít na mysli plnění pařížské dohody. Chtěla bych se zmínit o dvou věcech. Je zde Musíme myslet také na ty negativní dopady, musíme se přizpůsobovat stávající eh, situaci a musíme podporovat také ty slabší skupiny v, ve společnosti a také vlastně brát v úvahu specifika jednotlivých států a jednotlivých regionů, ale aniž bychom zanedbávali kli, eh, cíle v oblasti klimatu. Musíme myslet také na ty politické náklady, pokud jde o jednotlivá opatření, takže toto je opravdu zcela zásadní. Pokud chceme efektivně bojovat proti změnám klimatu, tak potřebujeme podporovat všechny společenské skupiny tak, aby, že, aby se ty naše cíle v konečné fázi nepodkopávaly. Takže a zde bych chtěla říct ještě něco k cestovnímu ruchu, co zde už zaznělo to vlastně není vůbec eh, uvedeno v tom eh, rozpočtu, o kterém zde dnes hovoříme. Já si myslím, že eh, bychom měli tedy schválit náš pozměňovací návrh, protože opravdu cestovní ruch má nes, je nesmírně důležitý v této oblasti a také pro sociální soudržnost, ale i pro růst, pro ekonomiku a zaměstnanost v dobách krize, například v Řecku, cestovní ruch opravdu byl velice důležitou činností, klíčovou a je to, byl to opravdu pilíř ekonomiky. To nám pomohlo zase dosáhnout růstu. Bylo to důležité také pro sociální politiku, pro regiony, pro místní komunity. Vytvořilo to tisíce eh, pracovních míst a také potře- má to také velký význam pro podporu imidže eh, dané země, takže opravdu je potřeba udělat něco pro to, aby cestovní ruch byl zapojen do politiky v oblasti dopravy. Potřebujeme celkovou všeobecnou politiku pro cestovní ruch v Evropě. Děkuji. Děkuji za vaše slova. Nyní se obracím na Evropskou komisi a hned dám bez... Nikdo už se nechce vyjádřit z kolegů, žádné otázky nebo připomínky. Ne? Dobře, takže Evropská komise. Vyzývám paní Montaňu, aby zareagovala na otázky a připomínky, které zde zazněly, zejména ze strany zpravodaje a stínových zpravodajů. Děkuji za to, že jste mi dala slovo. Takže nejprve komise s eh, se opravdu trvá na tom návrhu rozpočtu, který jsme předložili v loňském roce. To je bod, o který jsem už zdůraznila minule. Víme, že v rámci stávajícího finan, finančního rámce máme backloading určitých pladeb. Jsou zde projekty, které jsou dlouhodobé, takže potřebujeme méně prostředků na začátku toho období a více na konci toho období, když ty projekty jsou zralé a chýlí se k realizaci. Návrh komise, který komise předložila tedy, je dostatečný, ale je tedy to, je tedy ten striktně nutný, abych tak řekla. Takže samozřejmě komise podporuje všechny vaše návrhy, aby se vlastně uh, Eh, vrátili, on znovu nastolili ty eh, původní částky, aby nedošlo k těm škrtům, které vlastně představují 180 milionů euro. Takže vlastně zcela podporujeme stanoviska eh, zachování toho původního návrhu. Co se týká těch pilotních projektů a přípravných akcí, o tom bych se chtěla trošku zmínit, protože jsou zde pozměňovací návrhy, které byly předloženy, které se týkají těchto přípravných akcí a pilotních projektů druhé kolo ještě se neobjevuje ve vašich pozměňovacích návrzích, takže předpokládám, že budou ještě další týkající se nových eh, linek a nových projektů a samozřejmě, jakmile všechno toto bude vyjasněno, tak se tím budeme zabývat. Abych tady trošku konkrétněji odpověděla na připomínky a otázky, které zde zasněly, zejména ze strany pana Marinesku, tak zde to je také bod, eh, o kterém jsme už hovořili. Všechny naše výzvy týkající se CEF se týkají tedy z mm, projekt, jsou pro projekty, které jsou dobré, které jsou zralé, takže pokud se ukázalo, by se ukázalo, že navýšení by se potvrdilo u CEF, Connecting Europe Facility, tak si myslím, že bychom byli schopni toto zajistit. Děkuji, děkuji. Paní Montaño, já bych chtěla jen připomenout jednu věc, která je důležitá. Co se týká rozpočtu, který navrhuje komise tedy a který máme k dispozici. Vy říkáte mi, nechceme příliš měnit náš rozpočet, který jsme naplánovali, tak mě to, to mě trošku vadí ze dvou důvodů. Možná jste nebyli, nebo tak zděšení tím, co se stalo letos v létě, odehrálo, co se týká vlny veder, eh, mizení diverzity a tak dále. Toto všechno představuje nové výzvy. A tě, chtěla bych tedy připomenout ve vztahu k rozpočtu, ta část týkající se dopravy, která jde právě směrem té, v té línii COP21 zejména, tam bylo to opatření 9%, ale to vůbec není na výši. Já tedy říkám konkrétně, že Evropský parlament se nenechá jen tak, nepodrobí teď, když tedy, jak řekla nová předsedkyně komise, že právě dekarbonizace dopravy bude jednou z priorit, tak eh, bychom chtěli zvýšit tempo. A domnívám se, že dnes říkat, že komise tedy nemůže udělat větší úsilí, nemůže to zvýšit, to asi myslím, že to není tak úplně pravda. V trialozích se pokusíme tedy nějak toto změnit. Nyní bych dal závěrečné slovo zpravodaji panu Danieli Freundovi, prosím. Euh, Děkuji. thanks for, for these Mm, děkuji, milí kolegové, milé kolegyně, za vaše připomínky. Těším se na to, že budeme pokračovat v diskuzi o pozměňovacích návrzích a v této práci děkuji. Připomínám, že zítra si všichni přineste hlasovací karty, protože budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích zítra, zejména tedy o těch rozpočtových pozměňovacích návrzích. Demain. Et ensuite... Zítra tedy a potom je lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů 9. září, co se týká stanoviska výboru, ke stanovisku výboru pro rozpočet tedy. Takže zaznamenali jste si ty lhuty? Dobře, budeme tedy pokračovat následujícím bodem. Děkuji, pane zpravodaj. Budeme čekat tedy zítra na hlasování o pozměňovacích návrzích. Dále zde máme bod 5, výměna názoru s evropskými koordinátory pro transevropskou dopravní síť TNT. Jsou zde všichni naši koordinátoři. Ano, tak prosím, můžete si přijít sednout sem ke mně, myslím. Takže máme zde pana Karlo, Karlo Sekiho, který je koordinátorem pro Atlantický koridor. Potom zde máme pana Matěje Groše, který je koordinátorem koridoru východ, východní středomoří a pana Petra Baláše, který je koordinátorem pro koridor Severní moře, Středozemní moře. A samozřejmě potom zde máme jedinečného pana Reuterse, který má na starosti TNT v rámci DG Move. Takže prosím, buďte vítáni, pánové. Tu veux prendre la parole, Leïla Allez, nous allons commencer. Tak, zahájíme tuto výměnu názorů, prosím. Pánové zaujali svá místa, budeme tedy pokračovat. Samozřejmě týká se to transevropských eh, dopravních sítí RTET, e na ZTNT na začátku tohoto volebního období musíme definovat politiku mobility a rozpočtu po roce 2020 a je důležité, abychom se společně konkrétně zabývali těmito koridory centrálních sítí jakožto klíčový pilíř TNT eh, a samozřejmě vyslechneme si jednotlivé evropské koordinátory. Jenom pro vaši informaci, je, máme devět koridorů konkrétně a také horizontální priority, které jsou těžištěm této politiky, které byly schváleny v roce 2013. Je to paní Leila Ševy, která za, ně, za to odpovídala. A od té doby eh, došlo k uplatňování. Než tedy projde, přejdeme k těm k vlastnímu tématu koridorů, eh, tak Evropská komise také by měla vyjádřit své stanovisko k pokroku v oblasti TNT a co se týká současnosti a budoucího rozvoje. Všechny vás zde vítám, ale nejprve dám slovo panu Heraldu Reutersovi, aby nám udělal přehled o stávajících cílech TNT. Budete mít 12 minut, ani jednu navíc. A potom vyzvu tedy tři koordinátory, aby nám eh, prezentovali, jak vidí, jak vy tedy vidíte ty věci, jaké jsou, jaká je situace, jaké zde máme podmínky. Opravdu teď je ten správný okamžik na začátku září, abychom o tom hovořili. Víme, že někdy jsou zde určité problémy i diplomatického rázu, a my toto všechno potřebujeme si vyslechnout, abychom o to věděli, takže nemějte obavy. My jsme zde také proto, abychom o tom diskutovali, ale také, abychom učinili krok ku předu. A potom dám. Takže pane Reutersi, máte na 12 minut slovo, prosím. Merci beaucoup, madame la présidente. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci. Děkuji za tuto příležitost s vámi dnes odpoledne hovořit na počátku vašeho nového volebního období, během kterého se budeme nepochybně zabývat eh, touto politikou která je politikou eh, infrastruktury, ale také norem a dopravy obecně, eh, protože během vašeho volebního období se předpokládá, tak jak to bylo také domluveno během posledních jednání, určitá revize která bude anticipována a která bude tedy i v tomto výboru a za práce naší komise v letech 21, 22, 23 realizována. Moje prezentace bude v angličtině. Omlouvám se vám, paní předsedkyně, protože slajdy byly připraveny právě v angličtině. Před vámi vidíte na tomto prvním slajdu eh, transevropskou síť E, v červeném a e, modrém jsou uvedeny železnice, vnitro e, kontinentální podní cesty, které představují dohromady transevropskou dopravní infrastrukturu. A samozřejmě toto zahrnuje velké množství silnic Eh, dalších komunikací, eh, uzlů, dopravních uzlů a železnic, které všechny eh, místa v Evropě pod, mm, propojují. Takže do roku 2030 a do roku 2050 by měly být respektive realizovány dvě části té sítě a bude to teda do roku 2030 nějakých sedm a půl milionů eh, pracovních míst. Je to nějakých 700 projektů, které jsou v současné době realizovány a na některých z nich pracují tisíce lidí. Samozřejmě, že očekáváme, že i po implementaci těchto eh, projektů tady vzniknou pracovní místa, která budou trvat po eh, vlastně celou dobu trvání tohoto kontinentu. Klíčové věci, kterými se chceme zabývat, jsou právě ty přeshraniční aspekty, protože co jsme zjistili v letech hodnocení, které vedlo eh, k vytvoření této legislativní Eh, předloze, je, že tady máme 27 různých systémů, které nejsou mezi sebou vůbec propojeny. A tento aspekt infrastruktury eh, je eh, něco, co je velmi propojeno s i dopravními aspekty. My nemůžeme jenom propojovat ty přeshraniční prostory, ale musíme zajistit, aby jednotlivé módy eh, byly interoperabilní a proto je tento projekt eh, Evropské trans, eh, Evropské sítě je také projektem slučování norem, které musíme provést. Takže jelikož se jedná o přes o transevropskou síť, tak musíme zajistit, aby tady byla přístupnost ve všech regionech. A proto jsme také vytvořili E, skutečně e, takové kroky a předpoklady, abychom se dostali úplně všude. Nejde pouze o infrastrukturu, jak jsem řekl, jde také o harmonizaci norem, abychom zajistili, že tady může existovat volný pohyb a propojení. Možná, že víte, že máme určité systémy pro bezpečnost které už neodpovídají, eh, podpo, eh, které ne, eh, v současné situaci musíme tyto normy inovovat, pokud chceme, aby naše infrastruktura byla chytrá a inovativní a abychom vytvořili takové standardy, které odpovídají nových, novým politikám, ITS, digitalizaci a také alternativní paliva je další důležitá otázka. A tady už se dostávám k tomu, co jste říkala, paní předsedkyně, že se vlastně přesouváme pomalu eh, od toho tradičního k novému a tento proces musíme určitě zrychlit. Dvě věci, které ještě musíme zmínit, jsou ty dopravní mody, to jsou ty eh, propojení mezi jednotlivými druhy dopravy, Eh, to jsou otázky terminálu, to jsou otázky pro eh, pojení letiště s dalšími dopravními eh, prostředky a režimy. To jsou ty klíčové cíle tedy. A teď, jaké jsou výzvy, které před námi stojí? Především, co se týče těch cílů na rok 2030. Můžeme teď těch cílů dosáhnout. Nejprve musíme zaručit, že tady je dostatečné množství finančních prostředků a vy jste v předchozím bodu na pořadu jednání diskutovali právě o této otázce. My dobře víme, jaké jsou naše potřeby, to bylo eh, velice často řekn. Eh, do roku 2030 eh, jsou ty částky dané, ale pak je tady ještě otázka už konkrétního rozpočtu na rok 2020 a akcelerace jednotlivých priorit. A proto je druhý bod také velmi důležitý a bude to klíčová záležitost během toho eh, cvičení revize i členské státy musí vidět eh, investice v této oblasti jako vysokou prioritu. Musíte si také eh, uvědomit třeba, že právě teď u vás doma paní předsedkyně se o těchto věcech velmi konkrétně hovoří. A pak je třeba Eh, implementovat tu síť v její celistvosti. My si nemůžeme dovolit eh, nějaké zastavení, tady musí být neustálá kontinuita, takže ta je důležitá, akcelerace je důležitá, eh, tradiční projekty jsou také důležité, ale my musíme se posunout a zrychlit k udržitelnosti, alternativním palivům, bezpečnosti a kvalitě. A pak je tady otázka financování nejenom z eh, rozpočtu Evropské unie, ale také od členských států a jejich soukromých subjektů. A pro realizaci eh, těchto eh, důležitých a velmi ambiciozních cílů máme evropské koordinátory, z nich tady tři jsou Karlo Seky, Báša Goš a tyto koordinátoři se potom eh, propojují s těmi podílníky, s těmi zúčastněnými stranami, eh, jsou tím eh, správným prostředníkem a pracují do mnohem větších podrobností, aby zajistili, že to, co je realizováno prostřednictvím projektu, dává smysl a že je to také správně načasováno takže tady je těch devět slavných koridorů, které procházejí celou Evropou. Jak e, to také jste naznačila vy, paní předsedkyně, jsou tady dvě horizontální priority, e, které se v tom také objevují. Jak už jsem vám naznačil, my se budeme zabývat e, nařízením ten a doufáme, že v rámci tohoto volebního období to tento výbor také dokáže důkladně probrat. Víme z předchozí revize, že samozřejmě to také e, bude znamenat, že se výbor e, bude setkávat s velkou pozorností, protože toto je oblast, která, si, která se dostává Eh, do velkého hledáčku, která se hodně eh, vlastně eh, promítá do našich celkových snah ohledně životního prostředí. Měli bychom to tedy dokončit do jara 2020, konzultace během léta a pak cílené konzultace budou od září do května příštího roku. Takže v květnu 2020 by měla být prezentace toho legislativního návrhu návrhu ten a následně by se eh, komise pokusila v prvním semestru 2021 eh, předložit první strukturovaný návrh. Uvidíme, jak to bude s novou komisí, jak to tedy eh, zdali bude možné potvrdit toto načasování, tak jak bylo s předchozí komisí již vypracováno. Pak je tady ještě plánování, co se týče sítě. Je to dostatečná síť, dostatečně hustá, hodně eh, dostatečně propojuje eh, země a jednotlivé části Evropy tak, jak je to očekáváno. A pak ty standardy, interoperabilita a její aspekty a také mobilita. A my očekáváme, že tady nepochybně bude diskuze ohledně některých aspektů, které se eh, zabývají těmi druhy dopravy, alternativními palivem a tak dále. Pak, jsou tady, eh, pak je tady užívání sítě a implementace. Teď na to není možná úplně eh, prostor, on se o tom také zmínil pan Marinesku. My budeme muset říct, jak to je s implementací těch základních sítí v rámci ten T a zdali je to do roku 2030 realizovatelné. Ještě dva slajdy a pak už to budu moc ukončit, tento svůj krátký referát. Eh, Interconnecting Facility, to bylo také zmíněno, je to klíčový aspekt pro realizaci a implementaci politiky ten. Eh, samozřejmě my eh, přímo eh, využíváme tento rozpočet a tyto dva nástroje byly vlastně definovány společně. V předchozím volebním období eh, jsme hovořili už o nástupci SEF 2 a mezi radou a parlamentem, také pan Marinesku byl jedním zpravodajem a vy jste rovněž byla při Eh, eh, do toho připojena paní eh, předsedkyně. Jaké jsou tedy hlavní aspekty rozpočtu SEF 2? A tady je jasné, že se přesouváme k většímu užití rozpočtu, které se nedají nazvat přímou infrastrukturou, ale spíš takovou infrastrukturou soft, to znamená bezpečnost, ITS, alternativní paliva a tak dále. V tuto chvíli máme asi 85 eh, vydáno a eh, v novém eh, SEF budeme mít 60. V hardwareu tak tam je to 95 Modernizace infrastruktury je tedy něčím, co Eh, nastupuje, co se strojnásobuje v těch rozpočtech a pak je tu taky ještě užití, eh, dvojí užití, to znamená eh, vojenská dopravní infrastruktura využívaná pro civilní účely a tak dále. Důležitý bod do debatu je také otázka toho, že SEF má cíl 60 Eh, výdajů, které by eh, přispívaly k eh, klimatickým cílům. To se snaží komise sledovat. Jsme na tento výsledek poměrně hrdí a trans, hm, a ten dopravní aspekt v SEFu, kde se ještě objevuje IT a energie, je vyšší než 60%, protože budou tam vlastně hm, různé dopravní eh, systémy, které jsou šetrné k životnímu prostředí. A proto si myslíme, že se nám v tomto směru eh, by mohlo docela společně dařit. A pak je tady ještě jedna poslední věc, návrh, který tady je na stole. Eh, jedná se o takzvaný streamlining, streamlining a otázkou je, zdali se nám může podařit s těmito velmi komplexními projekty eh, vlastně zacházet eh, opravdu rychle, zdali můžeme zapojit občany, zdali můžeme více eh, aktivovat státy, pokud tady bude nějaký jiný přístup k realizaci těch projektů. A to je právě otázka toho streamliningu a otázka kvalitní kvality, ke které máme také zpravodaje. Chci vám poděkovat za pozornost a doufám, že e, bude ještě čas se zmínit o konkrétních aspektech, konkrétních projektech. Děkuji vám za toto panorama obecnější s některými cíly, které jsou velice obecné. Je dobré mít cíle a je dobré jich také dosahovat. Ovšem je třeba eh, si uvědomit, že v RTT e je tady hodně nových členů ve výboru. Když se hovoří o sítích, tak eh, eh, nemluvíme pouze o, o, o osobní přepravy. Je tady také rozprava o e, přepravě zboží, na to nesmíme zapomínat. Často se na to zapomíná e, v rozpravě, když se hovoří o těch dopravních úzlech, o železniční dopravě, dopravě a tak dále. Nejsou tady pouze účastníci osobní dopravy, ale také pře e, voz zboží. Pak je tady další otázka, která je pro mě velmi důležitá a mohu vám říct, že tady je vlastně jedna věc, která je třeba zmínit, a to, že se chování změnilo. V, železnic, v oblasti železniční dopravy jsou prostě úplně nové požadavky. Například je tady otázka nočních vlaků Eh, evropští občané chtějí cestovat eh, od jednoho velkého města eh, do druhého, chtějí mít tu možnost a vaš cíl je také toto, koordinátoři, jak zítra vš- propojíte všechny ta, všechna tato hlavní města. A pan Ramone, vy se to velice dobře sformuloval jak se dá znovu objevit Evropa právě prostřednictvím vlaku a je to také velká příležitost pro cestovní eh, ruch. Každému vám dám slovo, samozřejmě máte 6 eh, minut. Není to mnoho. Tak já vám dám 8 minut, eh, začínáme nové, nové období, jsem, budu na vás hodná. A pane Balasi, začneme s vámi. Děkuji, paní předsedkyně. A eh, dámy a pánové, já bych chtěl nejdříve poblahopřát eh, novým členům dopravního eh, výboru, protože stojíte před jednou z největších výzev evropské integrace, protože vlastně cirkulace krve naší ekonomiky zajišťuje právě doprava. Jde o velmi důležité téma. Já jsem nejdéle sloužícím koordinátorem, aspoň prozatím, mezi námi kolegy. A byl jsem přítomen už v době, kdy Evropská komise učinila velmi odvážný krok, možná se to někteří z vás pamatují. Na začátku šlo o 30 eh, dopravních projektů, ehm, šlo o takovou směsici a v roce 2005, ale komise eh, pustila odvážnou eh, iniciativu, že si vybrala pět prioritních projektů a obrátila se na pět bývalých komisařů, aby tyto projekty koordinovali a já jsem měla tu čest být jedním z nich. A měla jsem na starosti železniční spojení mezi Paříží a Bratislavou přes Německo a Rakousko. A bylo mi potěšením se toho zúčastnit spolu s generálním ředitelství MOVE a um, mnozí na tom pracovali, aby připravili novou tvář evropské dopravní politiky, jak eh, to prezentoval Herald. A šlo o komplexní koncepci, která zahrnovala celou EU. Šla dvě fáze, devět koridorů a k tomu také koordinátoři. A nejdůležitějším novým prvkem byla multimodalita, to znamená, že se vše spojilo. Různé eh, dopravy, eh, různé typy dopravy, železniční, silniční, lodní a tak dále. Já jsem měl na starosti koridor eh, Severního moře a Středozemního moře, eh, to znamená propojení eh, sever a, severu a jihu ze Skotska, Fogis přes Severní Irsko, přes Spojené království, Irsko, země Beneluxu a až na jich do Marseille. Vidíte to zde na mapě. Je tam spousta různých způsobů dopravy, vodní, železniční, vnitrozemní doprava a tak dále, spousta výzev. A podobně jako moji kolegové, i my pracujeme s členskými státy, se všemi zainteresovanými subjekty a základem naší činnosti je pracovní plán. Všechno je veřejně dostupné. V mém koridoru je více než 350 projektů v šesti členských státech jde o obrovské spektrum investičních potřeb, více než 70 miliard eur. Momentálně tento koridor obdržel 1,8 eh, miliard z prostředků na CEF na asi 85 projektů různých, různých dimenzí. Je zde ve hře také multiplikační faktor, protože máme tady 1,8 miliardy prostředků z CEFu, ale můžeme mobilizovat až 5,2 miliard eur. Hodně věnujeme pozornost dekarbonizaci a tím, že chceme silniční nákladní dopravu dostat na efektivní železniční dopravu a eh, vnitrozemskou lodní dopravu, tak um, tím dochází k velké úspoře. Dovolte mi, abych vám představil tři hlavní témata. Za prvé, největší eh, vnitrozemská vodní síť v Evropě, Thames Hell síť, Senesco, jak se říká ve francouzštině, propojuje se eh, Sena s navazujícími vodními cestami, přes severní Francii, Belgii, do Nizozemska. A až dále směrem na sever. Jde o dobrý příklad spolupráce mezi jednotlivými členskými státy. Hlavním eh, prvkem je chybějící propojení 107 hm, km kanálu, eh, kanálu Severní Sény ve Francii, pokud se nám toto podaří eh, vyřešit a získat toto propojení, tak by mohlo jít eh, k lepšímu propojení těchto území. Jde o velmi důležitý nástroj. Eh, využili jsme prováděcí rozhodnutí, máme k tomu cestovní mapu, tím pádem máme také finanční prostředí. Potom železniční doprava. Je to mm, jediný typ dopravy, který je po celém území koridoru, eh, po celém území toho koridoru, bez potřeby překládky, ale kromě signálního systému eh, těch 70-40 metrů dlouhých vlaků, tak je otázka také nakládky tan tunelů, protože to není mm, stejné po celé trase koridoru. To znamená, mm, závisí to také na velikosti kontejneru. Eh, ty musí respektovat třeba pravidla, abyste, aby se vešly do tunelu. A velkým um, problémem je to, že já pře- vlastně zastupuji jediný koridor, který se týká Brexitu. Máme zde Spojené království. Eh, s panem profesorem Seky, který je eh, zde přítomen, a také pan Budovik, a dalším kolegům jsme měli seminář v Dublinu Chtěli jsme zanalizovat ehm, dopravu z a do Irska přes ehm, most, ehm, to, co jde do Spojeného království a chtěli jsme analyzovat všechny různé aspekty. A samozřejmě se musíme připravit na nejhorší, na tvrdý Brexit, se všemi možnými kontrolami, které by to přineslo, ale doufejme, že politický výsledek bude lepší, byť eh, politický kontext není zrovna slibný. Víme, eh, jaké bylo referendum ne pro alternativní eh, řešení, ale proti členství v EU, což není zrovna to nejlepší politické rozhodnutí. Už se těším na další spolupráci se starými přáteli, panem Rike a dalšími známými kolegy a jsem vám k dispozici kdykoliv mě budete potřebovat pro případné bilaterální konzultace. Děkuji. Merci Děkuji moc krát. Budeme mít příležitost ještě hovořit o tom takzvaném severním kanálu a zejména o důsledcích Brexitu na tento projekt a na jeho koordinaci a podívat se na to, co se stane, pokud nedojde k dohodě. Pan Seky nyní máte slovo, co se týká Atlantického koridoru. Děkuji, paní předsedkyně, vážení poslanci, jsem velmi rád, že mohu využít této příležitosti a vyměnit si s vámi názory ohledně Atlantického koridoru a dalších témat. A samozřejmě se těším na velice plodnou spolupráci v následujícím období. Tento koridor začlenuje mnoho přeshraničních oblastí, která jsou, které jsou velmi eh, zahlcené eh, v současné době. Rád bych zdůraznil dva konkrétní příklady pro přeshraničního propojení mezi Španělskem a Francií. Mm, Bordeaux a TNT Regulace vlastně předpokládá výstavbu sítě vysokorychlostního propojení v Baskicku a na jihu, na jihu Francii propojení vysokorychlostní linky Španělsko by mělo ty práce dokončit až přes hranice s určitým spožděním, ale do konce roku 2023 ve standardním režimu. Ale Francie odložila tuto novou vysokorychlostní eh, linku nebo železnici, zatím tedy na neznámo, neznámý čas. Samozřejmě hovoříme s francouzským ministerstvem a se zúčastněnými subjekty, abychom tedy e, získali aktualiz, abychom aktualizovali tu stávající dohodu e, této přeshraniční, tohoto přeshraničního propojení ze Španělska. Potom máme podobnou e, situaci mezi Portugalskem a Španělskem, kde tedy je to podobně komplikované. Hmm. Tam se to musí stavět na jihu Portugalska a propojit se Španělskem tedy. A je potřeba upgradeovat ještě určité ta území v okolí Madridu. Hovoříme s oběma ministerstvy a se zúčastněnými subjekty, abychom realizovali to propojení do, konci, do konce roku 2023, tedy plánovacího období. A je potřeba v loňském roce bylo přijato implementační rozhodnutí pro oba tyto členské státy, což představuje velmi důležitý zákonný nástroj, který by měl řešit i podobné, jiné podobné situaci. Atlantické koridory, tam je potřeba také řešit eh, problémy Pirenejského poloostrova, aby se zajistila interoperabilita eh, v přeshraničním propojení a tam by mělo dojít k určitému upgradeu těch eh, železnic, tedy aby dosáhly příslušných standardů. Další oblast je propojení dlou, eh, dopravy na dlouhé lhů, vzdálenosti tedy a lokální a regionální potřeby, které je potřeba zohledňovat, například propojení městských aglomerací, to jsou ty eh, páteřní sítě. Příš, abych uvedl příklad, tak příští měsíc se bude konat schůze v Portugalsku Atlantické pracovní skupiny, kde se pokusíme tedy provést takovou revizi stávající situace a zaměřit se na ty nejnaléhavější potřeby. Samozřejmě Brexit to je další velice důležité téma, eh, které musíme řešit, jak již kolega profesor Baláš eh, uvedl. A Atlantický eh, Samozřejmě v rámci Atlantického koridoru řešíme tento problém, protože jsou tam určité příležitosti také, kterých bychom měli využít v budoucnu. A směre, severním směrem je samozřejmě mnoho problémů, takže vedeme, pokračujeme v dialogu s dalšími partnery, abychom tedy naplánovali nějaká možná řešení do budoucna. A jak někteří možná víte, tak v navrhované revizi přílohy k nařízení CEF bychom chtěli také lépe zapojit Irsko a vůbec problematiku Brexitu do tohoto eh, plá, do těchto koridorů, což už je něco tedy, čím se zabýváme. A pokud dovolíte, tak bych velmi stručně se pokusím vyři- pohovořit o dalším problému horizontálního rázu a z- zejména s kolegou profesorem Bodevikem se snažíme identifikovat nové možnosti ve spolupráci s koordinátory, abychom zlepšili eh, finanční nástroje, které jsou k dispozici, nejen z hlediska výše částek, ale také jejich atraktivity, abychom eh, přilákali více soukromého kapitálu, aby, zapl- aby se zaplnily ty finanční mezery, které jsou opravdu obrovské, jak už pan Reuters na začátku uvedl. Eh, blížíme se k dokončení tohoto dokumentu, který by měl být ukončen v následujících týdnech a měl by skutečně měl by se dosáhnout toho, že se lépe zapojí a přitáhne soukromý kapitál do těchto našich projektů. Což to samozřejmě tento dokument potom předložíme k diskusi a bude to velice zajímavá diskuse, protože tam i a těším se na další diskuse v budoucnu s vámi tedy o tomto dokumentu. Děkuji mnohokrát, pane Seky, vy jste velmi ambiciozní. A když hovoříte o té lince Lisabon-Madrid, a hovořil jste o roce 2030, to je za 10 let, ale pokud si mohu dovolit, to je příliš pozdě, to je příliš dlouhá doba. Toto všechno jsou ta spojení, která vlastně umožňují zvýšit tempo a vás cíl je rok 2030 a co budeme dělat těch následujících deset let? Budeme se na sebe vzájemně dívat? To si myslím, že není moc dobrý nápad. Položil, hovořil jste zde o financování je skutečně potřeba se zaměřit na to, aby se z tohoto staly priority, protože si myslím, že to jsou, to je očekávání evropských občanů. Oni chtějí konkrétní věci. Pokud zítra ta hlavní města budou propojena, pokud by se nám podařilo eh, vyřešit tyto problémy daleko dříve než za deset let, tak by to bylo velice dobré, zejména co se týká toho atlantického koridoru. To jsou opravdu velice důležité evropské témata. Dívám se na pana Riketa, který se zapojoval do těch jednání. Měli bychom skutečně dělat všechno pro to, aby byly vybudovány ty nové sítě, které budou daleko rychlejší a spolehlivější než dálnice nebo i ty námořní cesty. Tedy to, to bychom měli opravdu zdůraznit. A poslední, last but not least, tedy bych řekla, je pan Groš. Takže prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych také vyjádřil své potěšení, že se setkávám se starými i novými poslanci v tomto výboru. Já budu tedy konkrétně hovořit o tom eh, koridoru, eh, který patří do mé působnosti, eh, z východ a východní středomoří. Takže tady tento koridor 6000 km, multimodální 5000 km silnic, Eh, železnic a jak víte, tak je geostrategicky opravdu velice dobře situovaný. Zajišťuje eh, propojení mezi severoněmeckými přístavy, eh, Řeckem na jedné straně a Kyprem, ale potom také ty investice například v Řecku nebo i jinde, se kterými se setkáváme, tak to také ukazují, že je to skutečně velice důležité pro tento region a že to může pomoci vyřešit určité problémy. Nyní chceme společná technická kritéria, jsme v této fázi. To bych chtěl zdůraznit. Pro ta, pro, týká se to železnic a interní eh, plavebního propojení. Pokud si vezmeme vlaky tedy na sever, ze severu na jih, tak šestkrát se musí měnit lokomotiva. Máme tři systémy napí- elektrického napětí různé, délky vlaků, které může být 540 metrů nebo jinde 300 metrů eh, hmotnost na nápravu mezi 20 a 23 tunami a průměrná rychlost na 5000 kilometrech zhruba 80 km za hodinu. Tak máte vlastně průsvitky, na kterých jsou uvedeny všechny ty výzvy, všechny ty problémy, na které jsme se zaměřili, také s tou studií, která se zaměřuje na tyto, na tyto koridory. Více než 460 projektů a dokumentů, které jsou důležité. V současné době jich z těch 460 již o z 98 realizujeme, 94 pro Belgii, rozpočet asi 2 miliardy euro za CEF co eh, také vidíme, že skutečně považujeme za prioritu, je to 85 investice do železnic, takže skutečně toto považujeme za prioritu a myslím si, že správně tedy jsme se na to zaměřili. Jak vidíme rozdělení těchto projektů, které se realizují, samozřejmě jsou tam přeshraniční, potom to, které nazýváme missing links, to jsou ta propojení, která zatím chybí, pak je tam ten technický přístup a do roku 2023 bychom chtěli dokončit těch 94 projektů, které už byly zahájeny, ale vidíme, že potřebujeme také CEF2, abychom zajistili kontinuitu těchto projektů, které eh, nyní existují. Nacházíme se zde tedy, abych tak řekl, v takovém rámci, který se točí kolem 4 miliard které by měly být financovány do roku 2030. Co se týká koridoru, hovořil jsem o železnicích, toto je obrovská výzva. Labe, ty eh, interní vodní linky, to je zhruba stejná výzva a jakožto koordinátoři vedeme dialog mezi Německém a Českou republikou na jedné straně, ale také s technickými orgány, abychom jaksi měli ten celkový projekt, Gesamtprojekt LABE, který bude, budou akceptovat obě dvě země a který je ten, tím nezbytným základem k tomu, aby se možná zítra vytvořily ty první pokroky v této oblasti. Je zde také práce velmi konkrétní, diplomatická, která byla odvedena, ale důležité je, že obě země se dohodly na tento konceptu. Co se týká přeshraničních projektů, uvedl bych konkrétní příklad, to je Dražďany Praha. Zde také jsme vedli bitvu. U tohoto koridoru to může být jeden z těch eh, pro zaplnění těch prázdných míst, což, což se musí změnit. A je to region mezi Prahou a Drážďany, kde vlastně je obrovské zahlcení jak silnic, tak železnic. Takže další železniční trať je více než nezbytná. Jeden vlak alespoň 12 vlaků denně, jeden vlak nahradí 50 kamionů, když si vezmeme, tak to je právě také ten směr, kterým bychom se chtěli ubírat v tomto konkrétním oblasti. Čím více jdeme k jihu, tak máme určité technické výzvy přes přeshraničního rázu. Takže pokud bychom zhrnuli tu zkušenost z tohoto koridoru, tak bych mohl trošičku rezimovat to, co jak si my, kteří na tom pracujeme, považujeme za hlavní výzvu, tak to je to, že financování je samozřejmě jeden z hlavních úkolů a CEF2 bude důležitou etapou. Druhá věc, kterou bych chtěl zdůraznit, že bude potřeba eh, za, koordinovat to se strukturálními fondy. V určitých regionech utrácíme více peněz ze strukturálních fondů než z CEF a myslím si, že koordinace cílů by byla určitě dobrá nejen z hlediska peněz, ale chtěli bychom mít společný projekt pro ty výdaje. Myslím si, že kromě financování jsou zde i další důležité výzvy, a které se pravidelně podceňují. Za A je to pakt růst, dopad na růst a na životní prostředí, to také vlastně je v těch našich pracovních plánech, přímé dopady z hlediska emisí CO2, z hlediska vytváření pracovních míst, z hlediska růstu a potom také legislativa v jednotlivých zeměch, legislativa v oblasti životního prostředí, veřejných zakázek, nedodržování určité legislativy ozbržuje obrovským způsobem ty projekty a potom také ta zralost těch projektů projektů, což je způsobeno tím, že některé země nemají nezbytné lidské zdroje k tomu, aby se dobře řídily tyto projekty. To vlastně eh, je případ eh, nejen v zemích, eh, kde se používají strukturální fondy, ale i v jiných zemích. Myslím si, že tam vlastně ty národní struktury, na ně se musí zaměřit daleko větší pozornost, než tomu bylo v minulosti. A poslední připomínka, řekl bych, že jsme také zjistili, že se investuje někde miliarda na to, aby se ušetřila hodina v rámci jednoho koridoru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 a pak je tady e, otázka toho, že 20 až 30 hodin se někdy v těch pohraničních oblastech musí čekat e, s těmi náklady. A e, my jsme se pokusili o dohodu s ministry příslušnými a říkali jsme jim, že tady je možnost těch 30 hodin snížit na dvě bez nějakých velkých investic, protože velmi často jsou to administrativní problémy problémy, bezpečnostní otázky, eh, které to eh, zbržďují. A vy tady na těch slajdech vidíte, co všechno jsme nalezli jako potíže, jako problémy eh, v těch pohraničních oblastech a někde se třeba čeká na náhradní lokomotivu 4 hodiny, na policejní kontrolu 3 hodiny, takže to je zase určitá práce nás, koordinátorů, tyto věci odhalit a pokusit se o dobrou vůli, o vyvolání dobrou dobré vůle v těch eh, jednotlivých administrativách tyhle věci se mohou zlepšovat, aniž bychom, bychom vydávali eh, příliš mnoho finančních prostředků. Máme nějakých 240 eh, různých drobných iniciativ v této oblasti, takže to je pomalu realizováno. Takže financování je jedna věc a pak je tato spolupráce mezi zeměmi, která také znamená lépe využívat možnosti a lépe využívat eh, říční toky a železnici. Děkuji vám, pane Broši. Takže eh, teď jsme ukončili eh, E, otázku e, koridoru a pak jsou tady další otázky. My s delegací, když jsme odjeli do Řecka, měli jsme tu čest a potěšení, že jsme s námi měli paní e, Kunduru, která je ministriní pro cestovní ruch a hovořili jsme o těch různých spožděních pro nákladní i osobní dopravu. V minulých letech bylo velmi obtížné věci měnit, protože se eh, všechna doprava eh, konala po eh, silničních komunikacích a je to i určitá kulturní záležitost. Je třeba si uvědomit, že to nejde přelomit ze dne na den z silnice na železnici, ale je třeba kromě investic také ještě pracovat v dalších oblastech. A teď rozprava, paní Talerie, první. Prosím. Děkuji vám, eh, vážení koordinátoři, děkujeme za vaše prezentace. Já si myslím, že my všichni srdečně souhlasíme s tím, že dokončení eh, celé sítě eh, určitě eh, zlepší situaci a bude to mimořádný výsledek, pokud opravdu to bude dokončeno. Nicméně v mém volebním obdobu, obvodu, já jsem z Tyrolska, bychom byli velice rádi, kdyby komise mohla hrát aktivnější roli, když se jedná prostě o chronologickou eh, koordinaci těch přeshraničních projektů. Eh, síť TNT má propojit naše ekonomiky, má eh, podporovat vztahy přes hranice, ovšem bez Eh, nějakého dozoru eh, ze zhora dolů, top-down supervision, eh, tady není příliš mnoho možností, jak to celé urychlit. Takže má první otázka zní, jak chcete ještě eh, aktualizovat eh, a zefektivnit eh, koordinaci mezi zeměmi, abychom se vyvarovali těch spoždění? A má druhá otázka se týká ekonomických zisků a nákladů. Jak bylo řečeno ve vašich poznámkách, Evropská unie se domnívá, že tady existuje obrovské Eh, obrovský zisk, možný potenciální zisk pro země, eh, pokud by dobře ten plán realizovali. A pokud zase na druhé straně nějaká země eh, to zpomalí, tak zase vlastně to není tak dobré a ty ztráty se zasahují i další sousedící a jiné země. Jak chcete tyto věci měřit? Děkuji za vaši připomínku. A teď pan Ramon si vezme slovo, prosím. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Evropský sen vznikl před 50 lety. Slíbili jsme občanům dva typy svobody. Osobní svobodu, svobodu cestovat pracovat na území Evropy, ale také ekonomickou svobodu, která by umožnila jednotlivcům i e, společnostem uplatňovat jejich profesy napříč e, Unii. A tato svoboda existuje, ale není úplně zakotvená e, napříč EU. Zmíním jeden aspekt, eh, o kterém hovořili také koordinátoři. Otázka eh, periferních zemí nebo regionů. Můžeme si zcela legitimně položit otázku, co se stane zemím, jako je Rumunsko, Bulharsko, Španělsko, Portugalsko, kde infrastruktura vykazuje nedostatky, chybí tam úplně základní infrastruktura, která by umožnila lidem svobodu Eh, pohybu, svobodu pohybu, volný pohyb zboží, volný pohyb osob. Jeden z klíčových cílů, eh, který máme na mysli, eh, o který nám jde, je teď v sázce. Někteří koordinátoři zmiňovali konkrétní příklady. Uvedu vám příklad i sám za sebe. A nehovořím pouze za region, který jsem původně zastupoval, ale budu hovořit o regionu Marcia. je konkurenceschopný, eh, je tam velká produkce, ale ta konkurenceschopnost tohoto regionu je eh, výrazně ohrožená právě kvůli problémům v oblasti infrastruktury. Teď hovořím v roli koordinátora. koordinátora. My jsme eh, pevně přesvědčeni o významu těchto koridorů musíme se postarat o to, aby tyto periferní země nebo regiony, například Sicílie, Transylvánie a další, mohly poskytnout svým občanům eh, stejné příležitosti. Jde o zcela základní věci, na kterých bychom měli pracovat. Jakožto koordinátory vás samozřejmě chceme zmocnit k tomu této činnosti. A vystupuji nejenom v roli koordinátora, ale také jakožto někdo, kdo pochází z periferního regionu. Pán předseda se na to také odkazoval. Kdy k tomu dojde? není čas ztrácet čas, kdy eh, tyto oblasti na okraji Evropy, tyto členské státy, na tom budou stejně, kdy budou eh, schopny plně eh, těžit z mobility, volného pohybu zboží, osob, služeb. Potřebujeme data, pokud, jak říkal pan předseda, nebudeme mít cíle, které jsou konkrétní, a ne, tak to pro eh, běžné občany bude znamenat jenom velmi málo. Děkuji všem za připomínky, ale myslím si, že eh, bychom měli uvádět konkrétní data. Pane Kofe, teď máte slovo vy. Paní Kofe. Paní předsedkyně, eh, vážené kolegyně, vážení kolegové, také vás zdravím a teď se zeptám německy. Ehm, já jsem německou posledkyní, mám otázku k rozpočtu a financování. To otázka naše koordinátory zastupují zelené a pro nás je samozřejmostí, že ehm, podporujeme eh, dekarbonizaci dopravy v Evropě. A také podporujeme propojení Evropanů, ale nebylo mi úplně jasné, jak je to s rozpočtem, jednotlivými položkami rozpočtu, jak eh, spolu na sebe navzájem působí a co patří komu, na co, mohli byste to eh, probrat trochu detailněji. Máme přeshraniční projekty, což je v podstatě jádro vaší práce, eh, jak to funguje s přeshraniční dopravou ale jak je to s těmi rozpočtovými položkami? Pokud jsou podfinancovány, tak těžko ty problémy zde překonáme. A také otázka, jak vás můžeme podpořit my jakožto výbor? Jak můžeme podpořit vaše práci koordinátorů? Eh, pro propojení těch jednotlivých částí kapitály nebo hlavních, podpojení hlavních měst, například eh, rychlou železniční dopravou, nebo například ta noční spojení, eh, noční vlaková spojení, která by mohla být atraktivní. Eh, protože opravdu eh, naléhavě potřebujeme alternativu pro lety. A celkově ještě jednou opakuji, že mě zajímá otázka financování, tedy otázka rozpočtu. Děkuji. Děkuji. Takže pan eh, Robert Zila je další na řadě, prosím. Ano, děkuji. Je prima vás tady zase vidět zpátky. Děkuji vám za vaše prezentace. Mám dvě otázky. Jedna se týká otázky toku peněz, eh, co se týče eh, toho nástroje jedna. Očekáváte, že v letošním a příštím roce od CEFO 1 eh, budou ještě nějaké cíle? A nebo je to, je to tak pro rok 2019 až 20 a pak ty otázky kolem finančního rámce, víceletého finančního rámce a návrhy e, nařízení. E, určité detaily mohou v roce 2021 či 2022 nechat vzniknout nějakým problémům, e, protože se tam může zadrhnout to financování mnoha projektů najednou to e, myslím, že je i pro řadu nadcházejících let velký problém. A není to úplně jasné, jako komise budete mít příležitost k nějaké metodě cukru a byče, e, co se týče soudržnosti, protože některé státy si udržují e, ty národní obálky, dalo by se říct, v rámci CEFu a ne podporují ty nejinovativnější projekty a pro naše tři bývalé kolegy, Matthew Goš a další. Mě by zajímalo ohledně vašich projektů. V roce 2027 to bude konec CEF 2. Tři roky eh, předtím, než by měly být v roce 2030 projekty dokončeny. Skutečně si myslíte, že budete moci říct eh, občanům a daňovým poplatníkům, že už některé těch projekty mají dobré výsledky a jsou téměř před dokončením? Eh, Vy jako evropští koordinátoři budete moci říct, že je prostě vykonáno. Eh, Vidíte něco takového na horizontu nebo ne? Předsedkyně, děkuji. A teď paní Kudera, prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte mi, abych nejdříve poděkovala koordinátorům. Děkuji za práci, kterou odvedli. Děkujeme také za poskytnuté informace. Zajímá nás koordinace transportu. Chceme se postarat o to, aby doprava zároveň respektovala naše klimatické cíle, abychom otvírali nové koridory, které podpoří zaměstnanost v oblastech nebo regionech, kde jsou určité nedostatky, například eh, v oblasti dopravních sítí. Například eh, mm, koridor Středozemního moře, eh, tedy propojení Balkánu a Řecka. Mám otázku k tomuto koridoru. Myslím si, že je to velmi dobrý příklad, protože jak jste si určitě vědomi, železniční doprava v Řecku, jak říkal i pan předseda, který navštívil eh, v rámci navštívy výboru eh, Řecka, tak představuje pouze malou část eh, vlastní dopravy. Chyběla zde politická vůle pro financování této dopravy a během posledních čtyř let byly provedeny pokusy, které usilovaly o to, aby došlo k integraci těch eh, eh, různých způsobů dopravy nebo lepší integraci. Byl vypracován strategický plán, za cíl měl eh, dokončení těch sítí do roku 2024. Pan předseda měl možnost to vše na místě v Řecku vidět. A mělo by jít o součást panevropského propojení Řecka a Bulharska, tak aby eh, různé přípravy Burga, Svana, Rusim a ehm, Bospor obecně jako takový, mm, přístav typu, typu Andripo, a, Andropoly nebo mm, Soluň v Řecku, Šlo asi o 54 plánů a celé by to mělo být dokončeno roku 2023 24 A celkově dostalo asi 2 miliard. Vláda doufá, že se bude pokračovat eh, v rytmu jako doposud, eh, jak už tak učinila předchozí vláda tak abychom dosáhli žádoucích výsledků. Merci beaucoup. Děkuji mnohokrát. Pane Rikete, teď máte slovo vy. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve pár slov na pana Reuterse z Evropské komise o těch velkých sítích. Evropské instituce vytvářejí už 25 let nástroje ty transevropské sítě TNT, měli jsme tady naše tři skvělé koordinátory a potom ty finanční nástroje, regionální fondy například, které jsou vytvořeny. Jsou to tedy mm, vlastně finanční nástroje, které byly už před Connecting Europe Facility, potom ten Junckerův plán. Takže máme určité nástroje a potom se vytvořily agentury a nástroje pro standardizaci, normalizaci. Myslím si, že už se to tu hodně zdůraznilo, ale proč by bychom měli vytvářet jednotné sítě, když je potřeba při každém eh, přejezdu hranic měnit lokomotivu a tak dále. Vytvořilo se hodně nástrojů, to tím chci říci. A problém je, že se jedno, působilo spíše vertikálně, ale chybí ta, ten horizontální přístup. Takže si myslím, že teď by bylo dobré se podívat daleko více z horizontálního pohledu na ty sítě. Vysvětlím to. Za prvé, měli bychom těm sítím dát určité známky hodnoty environmentální, o tom se hovoří, ale také hodnota z hlediska standardizace, sociální eh, hodnoty, ekonomické hodnoty. To znamená, ty sítě by měly mít určité hodnoty funkční, které k ním budou přiřazeny. A potom z hlediska financování, což mi leží na srdci, máme zde malý problém a to je, že zde fungují určité nástroje, snažíme si je propojit, ale jak si máme velké problémy s propojením národních, regionálních a evropských finančních prostředků, protože máme zde Connecting Europe Facility, máme regionální programy Invest EU, ale potom také konkrétní specifické programy. Takže myslím si, že bychom také více měli se zaměřit na ty environmentální aspekty eh, z hlediska financování. Ano, já samozřejmě Vím, že už se na tom pracuje mnoho let, jak říkal pan Seky, ale je zde určitá finanční horizontálnost, která by se měla více zdůraznit. A potom administrativní horizontální přístup zdůrazňují význam toho nařízení, nebo té směrnice, omlouvá se řečník, protože zde jsem byl zpravodajem o administrativním zjednodušení a smart chytrých sítích TNT a o kapacitě nebo schopnosti, jak by ty věci skutečně fungovaly. Myslím si, že když aby toto všechno, aby toto všechno bylo funkční, tak ty jednotlivé etapy a to administrativní propojení někdy to trvá 8 let, takže i když to umíme udělat, když máme prostředky, tak trvá 8 let, než to můžeme zrealizovat, protože v rámci jednoho členského státu se nepodaří zorganizovat to z administrativního hlediska a když je to přeshraniční projekt, no tak pan Baláš se o, tom zdůra, eh, se o tom zmínil, tak je opravdu komplikované, aby to všechno fungovalo. Takže potřebujeme průřezovost finanční, administrativní, normativní. Uvidíme, že skutečně máme velké problémy s těmi administrativními prostředky eh, z hlediska agentur a potom také těmi úkoly, které jim svěřujeme. Já bych chtěl položit dvě otázky našim hm, koordinátorům. Takže nejprve pana Banu Grošovi. To prostředí, ty podmínky, co se týká politických podmínek, zejména na jihu, se mění teď to prostředí. Například vztahy Makedonie s Řeckem se hodně změnily, zlepšily se naštěstí. Politika na Balkáně se také posunuje. Takže ale v, této, v tom, tomto konkrétním regionu se to mění. Rád bych tedy věděl, jak analyzuješ tyto politické události, které jsou určující pro mnoho těchto projektů. A potom bych se chtěl zeptat pana profesora Sekyho, totiž když se dívám na ten atlantický koridor, tak jsem překvapen dvěma věcmi. Za prvé, že se nepovažuje za evropskou prioritu vlastně ta eh, propojení Španělska s těmi Pyrodejmi, s tím eh, středomořským eh, koridorem. Toto je určitá geostrategická anomálie, která vlastně si zasluhuje více pozornosti z obou stran, takže si myslím, že bychom měli získat větší kontrolu nad těmito věcmi. Tady, co se týká propojení, překročení tohoto koridoru. A druhá otázka, je zde velká slabina v komunikaci mezi východem a západem v, to v rámci tohoto atlantického koridoru. Například Bretaň a Normandie jsou téměř vyloučeny z toho atlantského koridoru. Oni už mají takovou poněkud specifickou roli. Můžeme hovořit o určitých periferních eh, oblastech, ale oni jsou takové i ve Francii. Bretaně je prostě periferní vzdálená oblast evropského hlediska. Takže jakým způsobem změní Brexit tedy náš pohled na tu věc? Protože jsou zde podmínky nebo problémy, které vyvstanou. A co se týká, zda tedy, eh, co se týká přidělování TNT, mám v té fázi Atlantic Nord, La Rochelle například, přístav, který opravdu je zaměřen na tuto aktivitu. Děkuji, pane Rikete. Trošku musíme si pospíšit, <laughs> tak, tak aby koordinátoři měli čas odpovědět. Pan Deli, prosím. Pan Deli není můj bratranec, bych chtěla zdůraznit. Merci, madame. Děkuji, paní předsedkyně. No, já bych rád eh, položil otázku eh, panu Jotrsovi a eh, panu Grošovi. Jedná se o otázku, která je blízko mému srdci, západní Balkán, bylo to tady už zmíněno. Ehm, Pokud si to správně pamatuji, tak před pár měsíci jsme v Evropském parlamentu mimo jiné Eh, řešili dohodu eh, k těm šesti zemím západního Balkánu. A hlavním cílem eh, bylo plánování infrastruktury přeshraničně, řešení překážek těch úzkých míst, otázka dostupnosti a tak dále. Jakožto koordinátoři a jste velmi aktivní součástí tohoto procesu, takže z této pozice vidíte že něco z toho by se mohlo odrazit také ve vaší práci a v infrastruktuře toho daného regionu, tak aby to bylo více v souladu se sítí TNT. Podíváte-li se na zprávy z těchto zemí, objevuje se eh, v nich hodně projektů eh, dopravní infrastruktury, které teď probíhají a mě by zajímalo, eh, zda toto také vyhodnocujete, zda je to podle vás v souladu eh, se standardy EU a na druhou stranu, co také dělá EU, aby pomohla eh, fungování těchto projektů. A na závěr, odrazí se to nějak v vyhodnocení nařízení TNT, které je plánováno do roku 2023, no možná ještě dříve. Já si myslím, že opravdu musíme zajistit dostupnost a konektivitu v celé Evropě. Minimálně bychom se měli vyvarovat všem možným překážkám a úzkým stům. Děkuji, paní Pilpa, prosím. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Dobré odpoledne všem. Doufám, že jste si všichni v létě odpočinuli, protože před námi je obrovské množství práce. Já navážu na to, co říkal pan Reuter, když hovořil o tom, že eh, členské státy by měly projektům TNT přiřadit velkou prioritu, což se doposud nedělo. Hovořili jsme o různých administrativních problémech, ale poslední roky jsme hovořili hlavně o přístupu členských států. Hovoříme o roku 1994, kde byly definovány projekty. Došlo k revizi v roce 2003 a opět jsme opakovali, že toto je nezbytné, pokud chceme odstranit překážky, pokud chceme vytvořit růst díky eh, volnému pohybu eh, zboží a osob eh, a chceme snížit emise. A podle zprávy účetního dvora se stalo následující. Členské státy nevyužily finanční zdroje, které jim dala k dispozici EU řádně. Dokonce někdy se to týkalo jejich vlastních zdrojů, protože eh, tyto projekty nebyly pro členské státy dostatečně prioritní. Stalo se tedy to, že v mnoha zemích byly realizovány některé projekty, některé jiné projekty se zaostávaly. Není to tak, že bychom eh, vynakládali peníze špatně, ale došlo k tomu, že jsme eh, přicházeli o finanční prostředky. Takže tohoto by si měli být všichni vědomi. Všichni bychom si měli uvědomit, co bychom měli udělat my, tak abychom znovu mohli apelovat na členské státy, tak aby něco konkrétního u těchto projektů udělali. Máme nejrůznější zprávy a teď je na čase, abychom jednali. 2013 po eh, přeskumu jsme měli dispozici nařízení. Děkuji také koordinátorům, kteří eh, se dostavili, protože jde o eh, komplikovanou diplomatickou úlohu, která před nimi byla. Někdy musíte velmi obezřetně reagovat, určitě to nebylo snadné. Ale chci připomenout všem, že i dnes, když Eh, se ekonomice eh, daří, když se eh, sebralo potom, co se stalo v roce 2008 po hospodářské krizi, tak ty překážky nás stojí 1% HDP EU a to si nemůžeme dovolit a nic v této věci neděláme. Není to chyba institucí, není to chyba Evropského parlamentu, není to chyba ani Evropské komise. Myslím si, že musíme říci členským státům, aby začali odvádět svou práci, jinak žádného pokroku nedostáhneme. A za druhé, hodně mě znepokojuje Atlantický koridor. Jsem z regionu, kterého se tento projekt týká, alespoň jeho část, a dochází k prodlevám. 2019-2020 ehm, jsou čísla která padají a děje se to, že stále eh, se zaostává, nic se neděje. A to je jenom další příklad eh, těch překážek a úzkých míst, eh, která existují. Pokud nedostáhneme pokroku v této oblasti, tak nebudeme hnacím motorem inovací, nezlepšíme cestovní ruch ani nesnížíme emise. A proto moje otázka koordinátorům zní, co více může dělat parlament, co více můžeme dělat my, proto, aby členské státy eh, skutečně brali tyto prioritní projekty vážně. Za druhé, eh, chci se zeptat na to, jak projekt Hedvábné stezky, na kterém pracuje Čína, někdy i eh, v Evropě, tak vidíme, že tam se dosahuje pokroku a my v této věci neděláme nic co můžeme udělat my v této věci. A za třetí, e, není to podle mě jenom otázka finančních prostředků. Jak můžeme inovovat a využít e, soukromé inovace? Jestliže nejsme schopni zajistit právní jistotu žádnému podniku, žádným investicím, tak jak můžeme pokročit? A ještě e, otázka na pana Sekyho. Co si myslíte o postoji francouzské vlády, jak současné, tak předchozí, která vůbec není nadšená budováním eh, té části sítě eh, transatlantského koridoru na jejich území. Máme zprávy ze francouzského senátu, eh, hovořilo se to roku 2013, kdy šlo o přijetí prioritních projektů, byla předložena ale potom zpráva, která vlastně Eh, prosazovala jiné priority, to znamená, co dělat v takovéto situaci, kdy členské státy vystupují jinak. Měli bychom eh, vést členské státy k tomu, aby eh, jednali v této věci, tak, aby vynakládali evropské prostředky řádně. Ještě panu Sekimu. Jak vy hodnotíte prodlevy, ke kterým dochází ve Španělsku? jak se díváte na francouzský postoj, postoj francouzské války a vlády, pardon, a e, konečně jak můžeme věci zlepšit my, protože mohu říci, že e, to je znepokojivé a mm, vždy, když e, vlastně se řeší nějaký projekt, tak nastane stejná litanie stížností. Členské státy, jejich vlády zodpovídají tyto problémy. Musíme to trošičku zrychlit, máme velké spoždění. Pane Esfrý, prosím, máte slovo. Dobře, zdravím. Nechci vás tady příliš zdržovat, to určitě ne já nemám pocit, ale máte, máte, máte alespoň tři minuty, to určitě. Dobře, já musím říct, že tady eh, teda necítím, že otázky klimatu jsou naléhavé, když tohle čtu. Jak eh, ve své práci eh, promítáte tu úlohu dekarbonizovat dopravu v následujících desetiletích a podle vás, jaké jsou překážky na této cestě? Děkuji. Dám vám eh, tři minuty a vy z toho uděláte 30 vteřin. Tak budeme pokračovat. Pan Ve- Vehrencen, prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně jak pan Reuters správně řekl, u těch přeshraničních eh, projektů, které jsou klíčové pro dokončení koridorů, to je asi eh, platné pro všechny koridory. Eh, máme takový projekt Smart TNT, abychom zjistili, zda můžeme postupy zlepšit v jednotlivých zemích a vyhnuli se těm zbytečným nákladům a spožděním, ale zdá se, že to teď leží na radě a že se to moc nehýbá. Mě by zajímalo od koordinátorů, eh, jak eh, eh, máte pocit, že se ty věci mohou urychlit, že se může urychlit věc kolem těch koridorů. A panu eh, Balasovi bych rád položil také jednu otázku. Vy jste se zmínil o 350 projektech a mě by zajímalo, kolik z nich je přeshraničních. Eh, pan Groš dal pár příkladů, kolik těch projektů jsou přeshraniční projekty a mohl byste uvést jeden či dva konkrétní příklady, kde se domníváte, že ty postupy mezi jednotlivými státy eh, opravdu urychlují tu situaci koridorech. Předsedkyně, děkuji. Pan Těn, tady jsem to dobře vyslovila, že děkuji paní předsedkyně, vážené kolegyně, kolegové, koordinátoři, mohu se zeptat velmi stručně, protože e, e, kolegyně Bilbao se už o tom také zmínila. Pan Seký, vy jste ukázal mapu e, Atlantického koridoru a zmínili jste se o tom že poslední francouzská část mezi Bordeaux a španělskou hranicí bude spožděna. A já jsem si položil otázku, jaké jsou vaše nástroje, zdali máte nějakou skutečnou páku, abyste věci mohli naopak urychlit. A co můžeme udělat my jako poslanci? Protože všichni vidíme, že ten vlak vysokorychlostní vlak mezi Bordeaux a Paříži eh, hodně situaci pro eh, osobní dopravu i nákladní dopravu zlepšil, ale vidíme, že tady vlastně brzy vznikne další eh, zátka, další ucpání. A jak to kolegyně Bilbao už formulovala, co můžeme dělat a jaké jsou vaše prostředky, vaše možnosti pro zrychlení vytvoření, zavedení těchto nutných spojení tak, aby přeshraniční doprava opravdu fungovala. Předsedkyně, děkuji, pane Etienne. Chci tady připomenout pouze jednu věc. před 30 lety všichni řekli ano, vysokorychlostní vlak a e, teď e, to stojí hodně peněz. Vlády šly cestou politických e, rozhodnutí a další sítě prostě nechali plavat, které byly přitom velice důležité. Takže velká otázka je tato nemůžeme mít plán A a B eh, financovaný ve stejné výši. Jsou tady určité rozhodnutí, která musí být eh, přijata. Ale já bych byla ráda, kdybychom měli teď alespoň plán B, abychom prostě renovovali to, eh, ten park ale uvědomme si, že prostě ty vysokorychlostní vlaky jsou prostě hodně, hodně drahá záležitost. Ale samozřejmě je to politický výběr. Já bych Eh, ovšem chtěla, aby se prostě vědělo o těch eh, aspektech dohromady. Paní Alma, prosím, máte slovo. Já mám velmi stručnou otázku. Budou tady ještě prezentace dalších koridorů? Eh, mám položit ty otázky teď, anebo mám počkat na další, prez, prezen, na další prezentace, abych položila otázky k těm dalším koridorům poté? Toto je první část koridoru, já už jsem to řekla, dohromady jich je devět a my budeme mít další sezení, abychom to, eh, ten audit provedli u všech. Bude to trvat eh, dlouho nebo bude to v následujících dnech, abychom ještě ty pozměňovací návrhy na rok 2020 mohli upravit, protože já jsem také v rozpočtovém výboru, takže se ptám, zdali ty další koridory budou představeny v následujících dnech, měsících či později. Já jsem poslankyně z Rumunska mimochodem v časovém harmonogramu není zatím e, ještě e, každý týden zasedání výboru, takže my to uděláme tak, aby koordinátoři na ty další e, naší schůzi byli. Bude tedy další vlna koridorů na příštím zasedání našeho výboru. Ale já tedy stejně položím své otázky. Bydlím v Bukurešti. A když eh, jedu do Francie či Belgie, tak mi trvá eh, půl eh, dne nebo půl času té celé cesty mi trvá přejet na hranici. My nejsme připojeni s tou, eh, k té síti. My jsme velmi proevropští, ale tohle je bohužel realita. Od roku 2005 se snažíme město Bukureště propojit s eh, sítí TNT a já se vás ptám, jaká jsou řešení, která navrhujete, co změníme ohledně přístupu k E, tomuto tématu. Pokud budeme pokračovat stejným způsobem, tak to bude pořád vypadat stejně. Budou tady prostě regiony, které budou nadále velice Eh, oddělené, Valašsko, Moldávie a tak dále. Trvá to tak už 20 let. Já mám řešení, ve které velice, do, velice věřím. Jsem člověk terénu. Eh, já hovořím o technické pomoci a ne o papíru, o lidech, kteří prostě budou muset ty projekty řídit. Já vím, že teď prostě se hovořilo o administrativní kapacitě, kterou je třeba rozvaj, rozvíjet, ale toto strategie prostě z stroskotala. Nemůžeme si myslet, že budeme rozvojet administrativní kompetenci a jakoby mimochodem vznikne e, dopravní síť, která e, bude fungovat. Ne, tohle je strategie, která prostě nedopadla. Nemůžeme prostě dělat, jako kdyby se nic nezměnilo a doufat, že výsledek bude jiný. Pokud budeme postupovat stejně jako dosud, tak výsledek bude stále stejný. A já myslím, že je opravdu v terénu třeba zajistit šéfy těch projektů. Eh, může to být Rumini, mohou to být eh, velice kompetentní lidé, které máme, ale ty teda zrovna rumunská vláda nezaměstnává. Každopádně potřebujeme úplně jinou strategii, než do, kterou dosud máme. Merci beaucoup. Dě, děkuji mnohokrát, to byla opravdu dynamický příspěvek. Pane Kofe, teď máte slovo vy. Pane Kofe, je to na vás. A potom... A děkuji, paní předsedkyně. Bylo to stručný eh, Dodám jen něco stručně k tomu, co už kolegové řekli. Já se chci zeptat, zda vy máme jasnou představu o emisích skleníkových plynů souvisejících s těmito projekty. Abych byl konkrétnější, máme finanční náklady, ale máme také ty karbonové náklady, tedy co se týká investic a potom těch souvisejících změn eh, v emisích skleníkových plynů, které ty projekty přinesou. Na to už se ptali určití kolegové, potřebujeme dekarbonizovat dopravu a k tomu, abychom to mohli udělat, tak musíme mít plné celkové zhodnocení těch projektů, nejen z finančního hlediska, ale také z environmentální perspektivy a musíme mít strategické hodnocení environmentálních dopadů, abychom měli takový přehled a já bych byl rád, kdybychom měli určitý jasnější přehled. O tom děkuji pan Novakov. Pan Novakov, děkuji. Já budu také stručný jako vždy, jako obvykle. Dobré, že máme že zde hovoříme o TNT, zejména v tady v tomto na začátku našeho politického období, protože je to určitě skvělé místo, kde bych tedy sdílel mé názory. Vždy budeme potřebovat šir, širší, rozla, ry, rychlejší eh, vlaky, větší letiště, více letišť, protože žijeme v měnícím se světě a v posledních pět let jsem v tomto parlamentu strávil hodně času v roz, ve výboru pro rozpočet, takže jsem sledoval financování TNT a dopravy jako obecně a vidím zde nedostatečné financování. Potřebujeme zhruba půl trilionu, abychom dokončili tu síť TNT a některá další rozšíření. Prostě nemáme dostatečné finanční prostředky k tomu a roční rozpočet Unie ani vlastně, kdybychom utratili celý evropský rozpočet roční na TNT, tak bychom prostě nebyli schopni ty projekty dokončit, které potřebujeme. Ostatně já si myslím, že žádná vláda není schopná prostě dát dohromady takové prostředky, aby se plnily ty cíle TT. samozřejmě nemusím zdůrazňovat, jak je to důležité pro vytváření pracovního nich míst, pro podporu ekonomického růstu, zejména tedy ty peri, ta periferní místa, eh, Evropské unie na tom závisejí, společnosti, lidé, vlády, nevládní organizace, ekonomický růst, vytváření pracovních míst, životní standard, to všechno záleží na infrastruktuře, která je k dispozici. Já si pamatuji na jeden hollywoodský film, velmi známý, Evrops, eh, s, s Tomem Cruisem, kde se říkalo, ukaž mi peníze, ukaž mi peníze. A já si myslím, že teď je opravdu ten okamžik, kdybychom měli ty peníze před, ukázat tedy, aby se dovršily tyto projekty. Děkuji za všechny tyto otázky, takže všichni jste měli příležitost se vyjádřit. Já vás nyní žádám o konkrétní odpovědi s jasnými cíly. Neměli bychom prostě odejít bez nějakého jasného směru. Potřebujeme jasný časový harmonogram, co se týká těch projektů a jeho propojení s environmentálním hodnocením. Zda bylo provedeno to, co zdůrazňovali někteří kolegové, pan Rike, pan, jaké jsou tedy sociální a environmentální dopady těch projektů. A třetí věc, to o tom jste hovořili všichni, je ta finanční perspektiva, finanční výhled to samozřejmě eh, mm, není to vlastně takový mechanismus, který by byl dělán jen pro radost pro ty lidi z terénu, aby tedy řešili ty problémy, takže jakým způsobem je toto pro, a když se toto má všechno propojit, tak je to komplikované. A poslední věc, a zde se obracím na pana Reuterse, protože zde zaznělo hodně otázek. Nehovořili jsme o těch skutečných tématech, nebo ne dostatečně o otázkách interoperability, zejména o otázkách o tom, jak tedy se ta síť skutečně završí, ale ne za deset let. Jak tedy dáme skutečný impuls tomu, abychom si mohli říci třeba Budapešť, Paříž, to bych skutečně byla ráda, je propojena, abychom měli tato opravdová propojení, abychom mohli říci, to je ta Evropa, kterou chceme. A aby za deset let jsme stále neměli důvody, proč mm, to není možné. Že kvůli diploma, z diplomatických důvodů, kvůli investicím jsme vlastně tady, komise, jak parlament, abychom byli dali ten impuls pro vytváření tohoto propojení Evropy. Tak pane Reutersi, máte slovo. Thank you very much, uh, chair. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Děkuji také uh, všem uh, poslancům, kteří se dnes odpoledne vyjádřili. Všechny připomínky jsou opravdu vítány. Já budu maximálně stručný, budu se vyjadřovat pokud možno k věci. Máme jasné nařízení, které bylo přijato na konci roku 2013. Tam se uvádí, že tato síť by měla být eh, realizována do roku 2030 a mm, to plně do 2050 eh, a měla by být plně operativní. Eh, tempo investic, které vidíme, a někteří europoslanci právě na toto poukazovali, tak tempo, které vidíme, je nedostačující. Většina Eh, členských států investuje tak žádná 8 HDP a mělo by ty minimálně 1 spíš by to mělo být více než 1,2 HDP, chceme-li splnit dané cíle. Takže to, co říkal poslední řečník, bylo zcela jasné. Členské státy se musí na toto zaměřit, jestliže chceme dosáhnout cílu. Jde o skutečnou implementaci. Za výborné spolupráce s tímto výborem jde o to, aby eh, dostatečný rozpočet, jako to možná pak také kolegyně Anna, tak jde o to, aby ten rozpočet, který se navrhuje na období 2020, tak aby byla možná jasná, snadná absorpce. Máme spoustu projektů, které nemůžeme financovat, protože máme omezené prostředky a nutné je, abychom se zaměřili na to, co je nejnaléhavější, a nejvíce proevropské a přeshraničního charakteru a zároveň se to týká interoperability. Veškerý zbytek, který ale je také zapotřebí, například eh, propojení eh, hlavního města Rumunska a tak dále, tak eh, to ostatní můžeme realizovat za kombinace všech možných prostředků, tak jak to jenom bude možné. Například máme zde nástroj CEF, Junckerův plán, Fond pro soudržnost ale o tom teď nechci hovořit. Teď budeme mít přeskum TNT, můj tým, který na tom bude pracovat, se k tomu bude brzy vyjadřovat, to všechno zanalizujeme, předložíme to tomuto výboru a velmi jasně vám budeme moci říci, jak si dnes stojíme. A jak se na to ptal pan Dikavos, jde o interoperabilitu nebo ty technické parametry a jejich zmapování. Máme zde 8 parametrů. Pan Groše zvýrazňoval to, že v jeho koridoru dochází k velké divergenci. A některé eh, parametry, například nakládka, eh, tam vůbec eh, nejsou nebo nefungují. A jde o to, jaké máme cíle pro 2030, například na základě parametrů. My jsme se snažili být maximálně konkrétní, i pokud je o rozpočet, který se toho týká. Vážená paní předsedkyně, v první řadě jde o otázku dostačujících finančních prostředků. Myslím si, že legislativa je v této věci jasná. Můžeme to spolu s vámi zdokonalit, ale víme, co chceme v této věci dělat. Takže znamená, první věc, která nám chybí, je financování. Za druhé, je to vůle členských států tak učinit. Koordinátoři, a já jsem za to velmi vděčný úplně všem koordinátorům, se snaží um, společně na tom pracovat. Máme devět koordinátorů pro koridory a potom dva koordinátory pro horizontální priority. Pan Patkox, Eh, Co jste každý měsíc v této věci eh, do Brenneru? Zahradnice a tak dále. Ale v konečném důsledku je to na členských státech, protože eh, ty budou rozhodovat této věci. Není to pan Batko. Jsou to členské státy. Kolega jenom uh, spojuje jednotlivé podniky, regiony a tak dále mezi členskými státy. A to samé vám budou moci říct i ostatní koordinátoři. Například eh, otázka labe, eh, propojení s Prahou a tak dále. Pokud se členské státy jednoduše nebudou toto přát, pokud tam nebude vůle na jejich straně, tak to fungovat nebude. Jde o to, abychom dali danému stroji eh, palivo, které potřebuje, a pokud bychom neměli evropské koordinátory, tak vůbec bychom to nedali dohromady díky koordinátorům se jednotlivé eh, strany, jednotliví aktéři alespoň sejdou, jinak by k tomu vůbec nedošlo. A za třetí, pan Zíle mm, hovořil také o krátkodobém výhledu, protože eh, my nechceme čekat do roku 2021. Eh, je takové nadšení use it or lose it, to znamená, pokud prostředky členský stát nevyužije, tak budou ztraceny, protože pak budou použity jinde. My nemůžeme dopustit, aby prostředky eh, byly nevyuženy, nevyužity. Je to běžná praxe tohoto výboru, předkládají se hodnocení jednotlivých projektů a pokud prostředky nejsou využity, tak jsou přesunuty jinak, jinam. Eh, stane se tak také v roce 2020. Pan eh, komisař na předchozích setkání výboru pro dopravu o tom velmi jasně hovořil, očekává se, že se tak stane. Samozřejmě se to eh, řeší projekt od projektu, protože ty se jednotlivě hodnotí, zda eh, se je splněn časový harmonogram, zda tam probíhají finanční toky a tak dále. A výbor eh, TRAN vás bude informovat tedy o tom, jaká je situace. Ještě otázka k TCT, dopravní dohodě. Eh, už máme technický sekretariát, už probíhají první eh, setkání jednotlivých eh, zemí, který se to týká. A jedna z prvních věcí je právě přeshraniční konektivita. Nástroj CEF tady v podstatě nehraje žádnou roli. To je věc, která se týká členských států a my jenom do určité míry se můžeme dotknout i přeshraničních prvků. Máme tady otázku rozpočtu pro sousedství, politiku sousedství a to je předstupní rozpočty, ale u Balkánu to je to tež jako u členských států. Jde o to, aby ty země na tom pracovaly a spolupracovaly. Nejde to, eh, ne, nebude fungovat, že budete mít jednotlivé projekty. Eh, jde o to, aby to v konečném důsledku dávalo smysl. A O to se snaží také všichni koordinátoři. Investice například v Brenneru se netýkají jednoho tunelu, ale týkají se celé části. Eh, hovořím teď o tomto příkladu, protože si myslím, že ostatní kolegové vám potom berou další příklady, jiné než je Brenna. Děkuji, pane Otesi a našeho koordinátora. Teď požádám, aby hovořil velmi stručně, maximálně tři minuty a hlavně se soustředil na ty cíle Eh, poslanci vás chtějí eh, sledovat, chtějí eh, s vámi, ale chtějí vědět, jaké jsou ty cíle, jaké jsou dopady projektů na území, na jednotlivé jednotlivá teritoria. Někdo hovořil o rychlosti, co e, věci blokuje, co způsobuje, že nepostupujete dost rychle ku předu. To je třeba nám říct, abychom ty věci se snažili odblokovat a je to někdy potřeba dělat e, e, v terénu, na místě. Potřebujeme to vidět. A pane Rike, te, vy jste to řekl, bude zapotřebí, abyste v určité fázi zase vy pomohli nám pokud jde o nějakých 9%, aby e, prostě tady byly projekty pro projekty, tak to je prostě úplně vyloučeno. My musíte říct, kde to v e, evropském kontextu funguje špatně, kde dobře a tak dále. Začneme hned a první bude pan Balas, prosím. Děkuji. Děkuji, byla tady jedna konkrétní otázka ohledně Eh, přeshraničních eh, sekcí eh, my většinou klademe tu základní otázku i u těch nejmenších projektů, jaká je evropská přidaná hodnota těchto projektů. Ale prostě to mé geografické já, třeba co se týče propojení nám přístavů a to se také týká Beneluxu, nejenom třeba oblasti kolem Irska. Eh, jedna reakce na priority členských států. Paní Veronika Bilbao se o tom zmínila. Máme dlouhodobé plány s členskými státy. Členské státy jsou eh, stejné, ale vlády ne. A to je jedna z největších politických obtíží. Eh, my prostě začneme s určitou vládou nějaké kroky a potom samozřejmě demokracie sebou nese změny, vznikne nová vláda s novými eh, cíly a my musíme zase tu novou vládu znovu přesvědčovat rozhodovat o určitých věcech. Takže my máme na stěně mapu eh, voleb eh, v jednotlivých zemí a snažíme se to pořád sledovat. A pak je otázka Číny, to je velmi důležité. My máme eh, mezi koordinátory mezi sebou celou řadu interních diskuzí kolem tohoto. Jak to, že 16 zemí prostě okamžitě reagují na to, co Čína řekne. Některé jsou staré členské země, některé jsou to nové členské země. Možná že by eh, jako výbor trans eh, měl jste, měli jste jednat mnohem důsledněji v této otázce, protože právě dopravními cestami, tou hedvabnou eh, stezkou přes pevninu i moře, Čína se snaží věci ovlivňovat a snaží se zaplňovat ty chybějící propojení. Například nabídne nějaké spojení v oblasti, kde žádné není mezi jednotlivými státy státy. To je pro nás určitá obava. Velmi brzy budete mít příležitost eh, dalšímu eh, komisaři, novému komisaři pro dopravu eh, tyto otázky eh, položit. Proč se ho na to nezeptat, nebo jí zatím není jméno známo, ale bylo by jistě dobře a bylo by to velmi důležité, aby se tohoto citlivého tématu váš výbor chopil. A teď otázka pana Riketa. Takový dobrý finančník. My na tomhle hodně pracujeme. My s Evropskou eh, bankou pro investice a rozvoj máme pravidelná sezení, vyměňujeme si názor eh, a pan Buderik a pan Seky jsou velmi dobří ekonomové a velmi eh, v, tomto oblast, v této oblasti pracují. A já bych chtěl závěrem ještě říct něco panu Bauze Diesovi. Vy jste položil otázku, kdy uvidíme eh, uskutečněné tyto projekty. Náš eh, pracovní plán má určité časové harmonogramy, které jsou velmi konkrétní. Jsou tam i další nástroje. A my tam k těm jednotlivým finančním částkám připojujeme údaje datové a vy dobře znáte princip uh, use it or lose it. To znamená, že pokud členské státy ty finanční prostředky nevyužijí, tak my je od nich vyreklamujeme zpátky a rozdělíme je zase nově. Tak a teď pan Groš, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Byla to... Dě- děkuji, paní předsedkyně. Byla to obrovské množství otázek. Já, jestli tady do roku 2030 budou ty projekty dokončeny, říkám ne, pokud se nezmění metoda, protože na jihu, ať už to je mezi Rumunskem, Bulharskem, Řeckem, ty přeshraniční projekty se nedokončí a ty koridory nebudou dokončeny. Když si vezmu země, kde mají vyšší financování, například Dražďany, Praha, to se týká Německa a České republiky, kdy Deutsche Bahn říká, že to bude, dokonce možná do roku 2034. Já také říkám, že to nebude dokončeno, takže já říkám, že na základě této skutečnosti musíme vyvíjet tlak na členské státy, tlačit na ně. Otázka ohledně Bukurešti. Já a potom si pamatuju na tu poslední otázku na nás, koordinátory, co je nejdůležitější, řízení těch projektů nebo financování. Všichni říkáme, je potřeba zlepšit řízení těch projektů. To já s tím naprosto souhlasím a nejen ta administrativa, ale musí se to, ta, musí zde být ta technická pomoc, technický doprovod, s tím naprosto souhlasím. Ehm, a to je vlastně to propojení, které bychom měli předělat. Nicméně bych chtěl říct, že když jsme hovořili o Řecku například, ten koridor CEF z Řecka, byl, tam to bylo využito na 100%, takže zde to řízení projektu bylo velice dobré za prvé a za druhé také velice efektivní řízení, což bohužel tomu tak není u těch ostatních koridorů které vlastně procházejí tímto, těmito regiony na jihu Evropy ty projekty nepokračují prostě takovým tempem, jak bychom chtěli. Co se týká Číny, kolega to právě řekl, to je zcela pravda. Ještě bych doplnil jednu věc, že se snažíme vysvětlovat, že politická odpovědnost členských států je tedy, jaký jaký finanční a ekonomický nástroj chtějí dát. Zda chtějí mít sami karty v ruce, aby podporovali mobilitu, anebo jsou to nějaké vnější síly, které to budou řídit. A to už se to týká přístavu nebo dálnic. A za druhé, otázka financování také často záleží prostě na omezeních rozpočtu. Já jakožto koordinátor jsem pracoval s bývalým předsedou Evropské investiční banky, kde bylo navršeno, že pro ty velké investice musíme neutralizovat určité investice, jak si vyřadit je z rozpočtu národních. A to si myslím, že to je také politický úkol tuto debatu musí vést parlament a ve všech členských státech se musí vést a já si myslím, že jeden z důvodů, pro který říkám, že tyto snadné peníze zvnější jsou velmi nebezpečné, Zde se zase ta diskuse vrací k tomu, k těm omezením rozpočtu. To prostě k tom, s tím souvisí. Co se týká financování teď, my jsme zpracovali studii se všemi zeměmi a zjistili jsme, že máme zhruba 480 miliard na všechny ty projekty. Financování Evropské unie by zajistilo maximálně třetinu. Ty dvě třetiny to by byly členské státy, soukromý kapitál a nástroje, které je potřeba využívat. To je potřeba jasně říkat. Evropa pomáhá, ale nemůže financovat všechno. Co se týká evropských fondů, když se na ně podíváme globálně, tak CEF 25 miliard, strukturální fondy 70 miliard investovaných do mobility, do dopravy. Myslím si, že zítra lepší koordinace mezi společnými cíly může také vyřešit nějaké problémy. Například, jak zajistíme Brenner, nebo ty silnice, které například vedou do Brennerského eh, hm, tunelu. Myslím si, že tato koordinace zde to je opravdu konkrétní příklad, například Drážďany Praha, tak tam je ta část v České republice, tam vlastně 80% eh, dotová dotace, německá část asi 40%, to jsou různé prostředky a u těch přeshraničních eh, projektů například vyzýváme řeckou a bulharskou delegaci zveme za dva týdny do Innsbrucku, abychom hovořili o té struktuře, se kterou kolega už začal pro realizaci přeshraničních projektů a Brenneru. Takže naše práce je také v tom, abychom spojovali, kontaktovali lidi, kteří toto řídí, abychom se s nimi dívali na to, jaké jsou možnosti, nejen abychom se soustředili na ty potíže, ale také na určitá možná řešení. Tlak na členské státy. Hm, náš nebo co nás tedy a to je možná takový závěr, co mě překvapuje, abych to řekl, eh, milé, že vlastně ten náš pracovní plán, vždy je tam potřeba eh, podpis všech ministerstev dopravy vlastně, všech členských států někdy a dochází k určitým opomenutím toho, o čem bylo rozhodnuto. Myslím si, že parlament na jedné straně a my na druhé doho- tlak na to, co už bylo dohodnuto, musí jako pocházet ze všech stran protože členské státy některé věci prostě nechtějí dělat. Děkuji, pane Groši. Je zde vlastně určitá výzva, ukončeme dvojí eh, rétoriku. Eh, musíme mluvit všichni společným eh, jazykem tedy. Takže to právě, abychom vám také poskytli poněkud více času. Měli bychom se pravidelněji setkávat a tak, aby výbor pro dopravu mohl pomoci v tomto tlaku. Myslím si, že to pomůže změnit situaci. Slibuji vám, pane Groši, i panu Balážovi, pokud ta na tu, tou hedvábnou stezkou se budeme velice podrobně zabývat. Ne chceme zůstat jaksi mimo ty velké, ty důležité diskuse. Chceme, aby Evropa také měla své slovo v tomto. Možná by bylo dobré tedy vytvořit nový mechanismus, nějakou pracovní skupinu ohledně tady té vedvábné stezky. Toto je velice zajímavé téma. Například pro tu pracovní skupinu, pane Rikete, zejména co se týká investic. A teď na závěr, pane Seky. Merci, merci beaucoup. Thank you very much for za velmi zajímavou rozpravu. Děkuji za připomínky, návrhy a tak dále. Zazněla spousta konkrétních připomínek k jednotlivým koridorům, včetně těch, které zde nejsou dnes zastoupeny, tak eh, pokud se mnou paní předsedkyně souhlasí, tak ještě bude příležitost, až budeme představovat náš pracovní plán někdy koncem roku, tak bude možnost eh, se k ním ještě vrátit a budeme moci případně probrat eh, koridor po koridoru. Nyní bych chtěl odpovědět na jednu obecnou otázku k financování a ještě potom na pár konkrétnějších otázek. Eh, samozřejmě peníze, to je to, co nám chybí. Eh, zazněla k tomu celá řada připomínek. A důležité je to, eh, se snažit nacházet nové možnosti, jak tyto projekty podpořit. Jednak na technické rovině se musíme snažit eh, o maximální eh, pákový efekt u financí a zároveň do takzvané ty výzvy blending calls, které byly poměrně zajímavé a možná, že eh, by bylo zajímavé se na to někdy také zaměřit v rámci našeho výboru. A také jde o příslušný nástroj, který bude spuštěn právě tento měsíc. Na druhou stranu si musíme uvědomit, že kvalita projektů Eh, je taková, že je zapotřebí ji zlepšit. Eh, týká se to lidských zdrojů a celé řady dalších eh, témat, která tady dnes zazněla. Potřebujeme soukromý kapitál a abychom ho mohli do našich činností lépe zapojit a překonat nedostatky, tak je nezbytné správně využívat také naše prostředky jakožto pobídky. A zároveň musíme předložit vhodné dobré projekty, které jsou eh, odpovídající pro běžnou finanční aktivitu. Také je třeba se zlepšovat u iniciativ eh, na obecnější úrovni. Uvedu příklad. Tak, eh, jde o takzvanou iniciativu udržitelného financování. Je to iniciativa spuštěná loni a měla mít významný dopad na finanční trhy. Na dopravu se zapomenulo, ta byla opomíjena, ale poté, co jsme předložili dobré argumenty, trvalo se na tom, tak nyní je možné eh, sem zařadit také investice související s dopravou. Samozřejmě potom spadají pod eh, eh, obecnou část. A tento týden eh, předseda Evropské komise eh, spouští tzv. Green Deal, To by mohlo být velmi slibné. A co je nejslibnější, co by mělo být nejpozitnější, tak je to právě um, oblast dopravy. Ta je velkým znečišťovatelem, ale na druhou stranu zároveň může uh, významně přispět v oblasti dekarbonizace a tak dále. Takže je zapotřebí vynaložit velké úsilí <coughs> to, abychom byli součástí té nové iniciativy. A také bychom měli navázat na to, co už eh, teď děláme. Jak říká pan Reuter, například jde o poskytování eh, podpory u elektrických vozů nebo podobných věcí, tak abychom měli lepší městskou dopravu a tak dále. Například u námořní dopravy bychom se měli snažit maximálně eh, podporovat eh, využití NNG. Nebylo to využito úplně v koridoru, ale eh, rádi tuto věc můžeme propagovat. Potom pár konkrétnějších připomínek. Jedna se týkala Španělská a Francie. Už budu stručný, nebojte se. Jde o zcela klíčový problém, který souvisí s francouzským rozhodnutím odložit eh, mnohé z projektů. Byli jsme schopni eh, zorganizovat eh, meziministerskou skupinu na vysoké úrovni, ta se setkává pravidelně, příště to bude 25. září. A v rámci té skupiny se snažíme najít operativní řešení pro to přechodné období. Konkrétně jde o aktualizaci Bordergrass části. Myslím si, že došlo už k určitému pokroku. Například eh, eh, jde o spojení eh, s Frevia do Lille. Tam je třeba současnou trasu zlepšit. Máme tady to propojení východu a západu, nejde tady jenom o koridor sever-jih, ale také východ-západ. A jak říkal pan Reuter, jde o to, aby obě země spolu hovořily a to na co nejvyšší možné úrovni, tak, aby byla nalezena řešení. A to tež platí pro vztahy mezi Portugalsky a Španělskem. Rok 2030 je poměrně daleko, ale přesto musíme trvat na tom, abychom dosáhli veškerého možného pokroku. Zejména v Portugalsku eh, došlo během hospodářské krize ke eh, ztrátám a prodlevám a teď máme šanci to dohnat. A to znamená, pokrok se nesmí zastavit a možná, že až budeme mluvit o pracovním plánu, tak budu mít ještě více času a budu moci být konkrétnější, ale už určitého pokroku jsme dosáhli. Musíme pokračovat v naší podpoře, musíme pochopit důvody eh, prodlevy Není to nic příjemného, ale ještě horší by bylo, kdyby se nedělo vůbec nic. Některá přechodná řešení předtím, než nastanou definitivní řešení, jsou v každém případě lepší než nic. Děkuji, pane Seši. Já myslím, že naše tři koordinátory jsme vytěžili. Děkuji za to, že jste mezi nás, pánové, přišli. Závěr je, že prostě máme před sebou hromadu práce a musíme jednat koordinovaně, koordinovaně a to na všech liniích, technické, rozpočtové a také ještě v oblasti digitalizace a dekarbonizace. O tom jsme tolik nehovořili. Eh, pak je tady celá řada otázek kolem interoperability, protože to nám také ještě úplně nejde. Takže musíme zajistit, aby tyto eh, koridory opravdu nesly určité <laughs> železniční eh, tratě, to se dost nezdůrazňuje, a členské státy. E, tam můžete počítat s pomocí Evropského parlamentu. Dveře do našeho výboru budete mít vždy otevřené. Díky, že jste přišli a těšíme se na shledanou co nejdříve. Ještě jednou děkujeme. nous continuons. Et je... A my pokračujeme dál a výkonný ředitel eh, Evropské železniční agentury Ezostat, pan Josef Doppelbauer, nás eh, teď zde bude informovat. Poprosím ho, aby se k nám připojil. Pani, pane Ferbere, dobrý den. Budeme pokračovat. A ti, kteří spolu chtějí hovořit, eh, ti prosím, hovořte venku před sálí. Náš další bod, další bod je tedy měna názoru s panem výkonem ředitelem agentury Evropské unie pro železnice ERA. Vítám zde pana Josefa Doppelbauera. Eh, úloha ERY byla posílena, je to technický pilíř také s tímto čtvrtým železničním balíčkem, jak si možná vzpomenete. My jsme do toho zapracovali celou řadu dalších úkolů a Eh, také eh, je tam ta autorizační funkce, pak je ten slavný systém eh, RTMS, zprávy železničních tahů, to v řadě zemí funguje. A pak jsou tady určité odpovědnosti, jsou tam věci kolem struktur, personálu a my budeme v Brzku diskutovat o návrhu rozpočtu. To je samozřejmě pro agentury důležité téma. Vy budete mít dnes příležitost nám vysvětlit, jaké projekty byly realizovány, kde jsou výzvy a my e, samozřejmě hodně, hodně spoleháme na železnici, je to pro nás důležité téma. Ráda vám teď dávám slovo, abyste se k nám mohl obrátit s vaším úvodním slovem, pak bude následovat rozprava a vy budete následně moci eh, odpovědět na všechny otázky. Prosím, děkuji paní předsedkyně, eh, vážené poslankyně a poslanci Evropského parlamentu, dámy a pánové. Já jsem skutečně velice rád, že tady dnes s vámi mohu být a že vám mohu eh, vysvětlit, eh, jaká je současná eh, situace a jaké jsou výzvy před Evropskou agenturou pro železnice ERA. Také se pokusím především vysvětlit, jaký je význam železnic pro čistší, zelenější dopravní systém a E, to, co může naše agentura v tomto e, udělat. Nicméně nejsem v situaci, kdy e, mohu vysvětlovat politiku Evropské komise. Tady bych vám spíš navrhl, abyste se zeptal toho komisaře, který bude tedy i ve vašem výboru. Velmi stručně úvodem. Situace železnice v kostce je taková, že tady jsou vedle sebe výhody a nevýhody. Co se výhod týče, tak bych chtěl zdůraznit především dva body. Za prvé, je to velmi vysoká míra bezpečnosti. Když porovnáte úroveň bezpečnosti železnice s bezpečností silniční dopravy, tak tady je alespoň faktor 50, to znamená, eh, železnice je 50krát bezpečnější než silniční doprava. Druhý aspekt je udržitelnost, a nebo jinými slovo, eh, ta zjednodušená doprava. Tady bych chtěl říct, že železnice má výhodu, eh, faktor bych situoval na 10, Eh, když to eh, srovnáme se silniční či leteckou dopravou. Ale tyto výhody jsou zase vyvažovány dvěma hlavními nevýhodami. Ta jedna hlavní nevýhoda je konkurenceschopnost s ostatními způsoby dopravy. A často je ta konkurence založena na nevyvážených podmínkách, na nevyvážené situaci. A za druhé, a to je ta hlavní oblast, kde Evropská unie a její agentura ERA funguje, je to otázka fragmentace evropského železničního systému. A já jsem se zájmem vyslechl Já jsem vyslechl s velkým zájmem diskuzi kolem těch koridorů. Tady vidíte mapu Evropy s hraničními eh, železničními stanicemi eh, a myslím si, že jeden z hlavních eh, bodů kritiky paní Deli a pana Kramera, který pracovali na uzavření těch chybějících článků, dovedu si to představit. Je tady prostě celá řada těch železničních uzlů, které buď již neexistují, anebo ještě ne například eh, z Valencien tu do Bruselu. Ve Valencien je naše agentura situována a eh, tady je to otázka tedy neexistujícího propojení. Další problém je, že i když nějaké železniční spojení existuje, tak my nemáme konsistentní systém technických a e, operačních pravidel. Tady jde o tu interoperabilitu. Paní předsedkyně se o tom již zmínila v předchozí diskusi. A tady si neodpustím e, a řeknu, že železnice je jediný způsob dopravy, který má vlastně, který není řízen nějakými globálními pravidly. Když máte nákladní vůz a chcete třeba dopravit e, zboží z Ukrajiny do Portugalska, tak ten nákladák může projet Evropou bez problému. Žádné technické překážky, žádné operační problémy. Pokud chcete jet e, vlak, poslat vlak z Ukrajiny do Portugalska, tak už první zastávka na polsko-ukrajinských hranicích je překážkou, protože tam prostě eh, se vlak zastaví. To je jeden z těch základních nedostatků. <laughs> The main area tak hlavní oblasti, kde eh, byla agentura a kde je agentura aktivní, je otázka řešení eh, těch situací, ke kterým dochází na hranicích. A já jsem tady eh, vyznačil řadu eh, témat, řadu otázek, se kterými se potýkáme na, každý, na každé hranici, protože na každém místě jsou různé, mm, různá pravidla, různé testy, různý způsob dozoru, různé jazyky. A Ono je samozřejmě hrozně důležité, aby se tohle eh, vyřešilo, pokud chceme eh, to všechno sjednotit. Eh, když jsou ty vzdálenosti velké, tak tam je to prostě atraktivní, ta železniční doprava, ale prostě do 800 kilometrů by se nemělo používat letadlo, mělo by se jet buď rychlým vlakem, 800 kilometrů by se mělo projet do 4 hodin a taky bychom měli mít vlaky, které by propojily evropská města. Je důležité tyto přeshraniční záležitosti vyřešit a toto je oblast, kde právě naše agentura eh, je velmi činorodá. Takže my jsme aktivní v oblasti eh, technické a operační interoperability, jinými slovy, se snažíme standardizovat evropský železniční systém do jednoho e, vlastně společného evropského železničního prostoru. A paní předsedkyně toto již zmínila. My jsme byli založeni v roce 2004. Tohle to je 15. rok naší existence máme 170 plus minus 170 eh, zaměstnanců a sídlíme ve Valenciennes ve Francii. V Lille máme také takové eh, zařízení, kde můžeme konat eh, setkání a jde o to, aby železniční systém fungoval lépe pro společnost a nedávno jsme rozšířili svůj mandát tak, abychom se stali evropským orgánem s technickým pilířem čtvrtého železničního balíčku od 16. června 2019 je agentura pověřena, aby vydávala eh, bezpečnostní certifikáty a eh, povolení eh, na Eh, různé typy železničních vozidel, které by byly eh, potom platné ve členských státech Unie. To je historická novinka. Vzpomeňte na mapu, kterou jsem vám ukazoval s těmi hranicemi. Toto je nejvýraznější změna železničních právních předpisů, ke které kdy v historii došlo. Úplně poprvé tady máme evropský eh, orgán, který může Eh, vydávat eh, povolení a certifikace a eh, ty jsou pak platné v řadě zemí. Skutečně je to velmi zásadní, důležitý krok kupředu směrem na té cestě k harmonizaci systému do celoevropského systému. A teď máme takovou situaci, ve které z těch 28 eh, stávajících členských států eh, jsou tady dvě země, kterých se to netýká, nejsou vlastně v tom eh, zařazeny, protože Kypr ani Malta nemají železniční systém, takže jinak vlastně všechny od 16. června 2019 E, transponují. 18 zemí požádalo o jednoleté prodloužení lhůty a stanou se členy klubu až 16. června 2020. Takže já teď musím říct, že pro, agentury, eh, pro agenturu je to špatná a dobrá zpráva zároveň. Špatná proto, že samozřejmě se celý proces zpomalí, odloží a eh, komplikuje to celý proces, protože pro některé země, pro některé koridory máte v současné době platné dva eh, odlišné právní režimy, ale je to pro nás také špatná zpráva, co se financování daní týče, protože od nás se očekává, že budeme část svých nákladů pokrývat eh, teď myslím náklady na ty eh, certifikace a tak dále, eh, eh, že je budeme prostě platit, či budeme za ně placeni z těch poplatků za tato povolení a certifikace, ale máme vlastně pouze osm států, kterých se to v tuto chvíli týká, ty ostatní si vyžádali odklad, takže samozřejmě, že ty příjmy nejsou tím pádem tak vysoké. Co je ale pozitivní aspekt, je, že s osmi členskými státy, s pouze 28 členskými státy, e, máme takový jaksi měkčí start. Jinými slovy, máme všechny zdroje e, pro to, abychom pokryli naše e, stávající projekty. Je na nás menší tlak, jsme v menším stresu. A dovolte teď takovou malou odbočku. Od června 2019 všechny Eh, vagony, nákladní eh, železniční vagony eh, z členských států k nám jsou jako směrovány co je důležitým prvkem, možná, že jste tento termín již slyšeli, je to tedy to jedno eh, kontaktní místo, one-stop shop. Je to takový eh, komunikační a informační systém, který je teď takovým tím jedním kontaktním místem pro všechna povolení, pro všechny certifikace v Evropě. Ať už eh, je ta agentura, eh, tou eh, příslušnou eh, tím příslušným orgánem, anebo je to nějaká národní instituce, ale je tady prostě to jedno kontaktní místo, které vyvinula agentura, které agentura zpracu, spravuje a od února letošního roku poskytuje tedy své služby a plně od 16. června. A v současné době se dá říct, že e, plní svou práci do e, tím způsobem, že jsme tady od 16. června měli pouze 7 hodin, e, kdy jsme nebyli dostupní, jinak jsme dostupní byli a jsme stále. Naším cílem je samozřejmě být dostupní v 99% případů, a už jsme blížíme k tomuto, eh, eh, k tomuto stavu. 124 eh, platných požadavků jsme zaregistrovali a přijali jsme 92 rozhodnutí, 92 povolení a v květ v červnu eh, jsme dostali také první eh, platbu 500 eh, eur za, naše práci, za naši práci při vydávání těch povolení a certifikátů a první zemí, která s námi spolupracuje velmi konkrétně, je Lucembursko. A teď tedy se začnu zabývat těmi výzvami. Tyhle ty věci vás, těch vás ušetřím. MTS, to si necháme na jindy. A to, co máme před sebou, rozpočet a zdroje. A zde máme dva problémy. One is a structural problem. Nejde o strukturální problém jako takový a e, za druhé jde o strukturální problém pro startupy. Ten obecný problém je takový, že Máme více úkolů, například jedno kontaktní místo, One Stop Shop. O tom rozhodl Evropský parlament v roce 2016, ale nepředpokládalo se, eh, nepočítalo se s tím v návrhu rozpočtu 2013. To znamená, u rozpočtu na 2019 musíme pokrýt náklady na fungování a údržbu tohoto nástroje, tedy asi o 1,2 milionu. A to musíme pokrýt z vlastních zdrojů, což znamená, že nemůžeme například proplácet eh, výdaje expertů na to, aby eh, se účastnili naší setkání. A potom otázka startupů a poplatku. My můžeme fakturovat uchazečům dané věci pouze po dokončení práce a oni mají potom 60 dnů na úhradu. To znamená, pokud máme pětiměsíční práci, která začne v červnu 2019, tak peníze dostaneme nejdříve v únoru 2020. To znamená, mm, to zahájení eh, je pro nás eh, problémem v otázce hotovostních toků, cash flow. A může to být problém také v budoucnosti, až dojde k určité cyklické fázi toho biznesu, protože eh, nemůžeme počítat s tím, že vše poběží stejně eh, po celou dobu. Musíme najít tedy nějaký mechanismus eh, pro určitou rezervu eh, pro období, kdy budeme mít méně prostředků k dispozici. Máme to schrnout, tak na závěr bych tomu chtěl uvést, že díky tomu novému režimu agentury jsme opravdu vstoupili do nové éry oblasti železnice významně přispíváme k vytvoření jednotného železničního prostoru. Vidíte, že díky jedné evropské eh, organizaci pro certifikaci se zvýšili, jsme zvýšili motivaci k standardizaci a harmonizaci motivujeme tím více, protože se bude vždy rozhodovat na základě evropské regulace, nikoli na základě vnitrostátních předpisů. A na tomto základě můžeme položit základy pro účinnou dekarbonizaci dopravy v Evropě. Děkuji za pozornost. Merci beaucoup. Děkuji vám mnohokrát za váš příspěvek a také za to poslední varování co se týká provozu nebo fungování. Pokud je o rozpočet, tam nemůžeme toho moc udělat, ale cílem je, jak si obnovit, oživit železnice v Evropě, které byly tak trošku nechtěným dítětem v poslední době. Takže zahajuji diskusi. Pane Marinesku, prosím. You um, děkuji za prezentaci, děkuji také za slovo. Budu stručný kolik nákladních železničních koridorů řádně funguje. A jednotné kontaktní místo. Máme vlak z jižního Řecka, který se dostane přímo do severního Německa, aniž by došlo eh, k nějakému problému jenom na základě jedné žádosti a eh, schválení přes eh, jednotné kontaktní místo. A potom otázka interoperability, Máte nějakou ucelenou strategii, strategický plán, co bychom měli dělat pro to, abychom dosáhli interoperability v oblasti železnice za 15, 10, možná 15 let? Děkuji. Merci beaucoup, monsieur Marine. Děkuji, pane Marinesku. Pan uh, Balstias, prosím. Děkuji mnohokrát. Já bych také chtěl poděkovat mm, řečníkovi za skvělou prezentaci a myslím si, že co co se zde řekl, tak nám vlastně vyjasnilo tu situaci a také nám usnadní určitým způsobem práci. Odvětví je skutečně základní pilířem ekonomiky, u, posiluje územní a regionální soudržnost a také umožňuje bojomu, pomáhá bojovat proti eh, klimatickým změnám. Víte, že jsme jedna ze zemí, kde vlak opravdu je velmi zastoupení, zastoupený zejména díky eh, výstavbě vysokorychlostních železnic, ale máme určitou, určité obavy. A to jsou nedostatky některých členských států, pokud jde o uplatňování železničního balíčku, o jeho provádění. Toto nedostatečné uplatňování ohrožuje fungování železničních sítí, ale také podle našeho názoru spochybňuje nebo ohrožuje eh, volnou hospodářskou soutěž a postupnou liberalizaci železničních služeb. A Toto nedostatečné zavádění také podporou způsobuje nehody, které bohužel mm, způsobují úmrtí. Proto naše skupina Renew Europe by ráda využila této příležitosti k tomu, aby eh, se vlastně eh, vyjádřila eh, kondolenci rodinám obětí železničních nehodí. 80 osob zahynulo v Galí Francii. To byla opravdu dramatická nehoda. Pro, proč o tom hovořím, pane Doppelbauer? Je to právě proto, že vidíme, do jaké míry členské, některé členské státy eh, jak si podkopávají eh, nezávislá vyšetřování a i realizaci některých těch koridorů, přestože tyto požadavky vaše agentura vyjadřuje. Nicméně bych se chtěl vrátit také ke globalizaci v oblasti železnic. Jaká opatření plánujete přijmout tak abyste přispěli k tomu, aby tyto mezery, tyto nedostatky mm, přestaly existovat, protože právě tyto mezery jak si brání tomu základnímu dobrému fungování a samotnému cíli Evropské unie, volnému pohybu osob a zboží. A důležitá ještě je, jsou ta úmrtí, kterým je potřeba předcházet co nejvíce. Děkuji pane kolego, jen pro takovou technickou informaci pro nové poslance. Pokud členské státy, těch 18, nebudou neaplikují v roce 2020 železniční balíček, tak Evropská komise začne vlastně eh, s sankce, je potřeba, aby se pohnuli jaksi tyto členské státy, protože komise, když vlastně potom za, už začne uplatňovat sankce, tak to může stát hodně peněz. Členské státy, pane Kofe, máte slovo, děkuji. Já vítám váš příspěvek opravdu si myslím, že jménem zelených skutečně vítáme vaše úsilí o zlepšení podmínek železniční dopravy v Evropě. A konkrétně, eh, co se týká těch bezpečnostních eh, opatření a rejstříků a také to přispění v oblasti životního prostředí, pokud jde o přepravu eh, želez lidí a zboží, tedy po železnicích. Vítáme tuto standardizaci, která nastává. Ale dělají nám starost, dělá nám starosti těch 18 členských států a otázka zní, zda jste optimističtí v tom, že ty zbývající členské státy implementují ty nové standardy v následujícím roce nebo za 12 až 18 měsíců. Jste tedy optimistický, že k tomu dojde? A potom druhá otázka. Máte určité obavy nebo přemýšlíte o privatizaci železničních služeb a dopadu, který toto může mít nebo má tedy na železniční služby v rámci Evropské unie. A na závěr bych vám chtěl poděkovat za vaši prezentaci a těšíme se na další spolupráci s vámi protože potřeba, aby došlo k opravdovému zlepšení v nastávajících létech. Děkuji. Pan Kompomenosi. Děkuji, paní předsedkyně. Budu pokračovat italsky. Mm, eh, Itálie a Francie, jak jsme viděli, patří k několika málo zemím, které eh, akceptovaly a implementovaly nařízení eh, směrnice pardon, o bezpečnosti a interoperabilitě a to rychleji oproti ostatním zemím. Takže si kladu otázku, v jaké fázi se nacházíme, pokud jde o schvalování pro použití vlaků mezi těmito dvěmi zeměmi s ohledem na to, že je zde velký zájem eh, ze strany jednoho italského operátora. Například mezi Milánem a Paříží, eh, tak to je trasa, která si vyžaduje určité eh, propojení na určité úrovni z ekonomických důvodů a dalších důvodů. A například ještě propojení Turínu a Lyonu, to vše by věci urychlilo. Jde o intervenci, která by mohla fungovat už v roce 2020 možná. Eh, takže tolik má otázka, děkuji. Merci beaucoup. Děkuji. Pan Robert Zile má nyní slovo. Ano, děkuji pane Doppelmauer za vaši prezentaci. Mám tu čest, že jsem zpravodajem o nařízení ERA před několika lety a jsem rád, že bylo dosaženo určitého pokroku. Je to dobrý pokrok, i když někteří kolegové upozorňují, že je stále těch 18 států, které mají určité spoždění tedy s implementací a že možná by později mohlo docházet k sankcím, ale ve srovnání s některou jinou legislativou to ještě není tak špatné. Takže moje otázka je, co se děje s tím procesem harmonizace tisíce technických specifikací, co se těch agent, národních bezpečnostních agentur e, v jednotlivých členských státech. Je to obtížný proces, který vyžaduje hodně prostředků, jak lidských, tak finančních. A druhá věc ohledně když jsme navštívili například Valencien před několika lety v rámci práce na tomto nařízení, tak nic, hmm, tak tam byl ten trh 15-20 mm. Vy jste hovořil o jiném jiných mírách, nebo hovoříte také o 15-20 mm o tom rozdílu? Můžete tedy popsat, jak to probíhá s tím přechodným obdobím do roku 2025 ve vaší agentuře? Děkuji mnohokrát, pane si. Pane Pípre, vy telefonujete zrovna a už netelefonujete, tak vám dávám slovo. Prosím. Emma, Nebojte se, paní předsedkyně. Jsem vždy připraven, naslouchám. K agentuře. Hovořili jste o těch eh, počátečních eh, problémech a já jsem přemýšlela také o tom, jak to je s tím, když dostanete eh, prostředky až po certifikaci, dochází k určitým odmítnutím a pokud je o těch osm členských států, které to implementovaly, pouze osm členských států, tak jak je to s těmi dalšími eh, členskými státy? Máme nějaké pořadí těch členských států, které se na tom nejhůře? Můžete jmenovat a říct, jaké jsou důvody pro to? To byla první otázka. A za druhé, máme eh, možnost eh, zahájit potom řízení pro porušení povinnosti vyplývající ze smlouvy vůči těmto členským státům? To znamená, jiné řečeno, neměli bychom vynakládat větší tlak. Ten projekt už běží vlastně 10 let a já už jsem trochu netrpělivý v této věci. Všechno se dobře naslouchá, ale jednoduše věci trvají příliš dlouho. Děkuji, pane Pípere. Pane Rikete, teď máte slovo vy. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. Samozřejmě děkuji panu Doplbauerovi. Chtěl bych se mm, zastavit u takového detailu, který souvisí s tím, co říkal. Pan ředitel vysvětlil, no, to propojení Valencien Brusel, která, které zatím chybí. Já si myslím, že jsme pracovali na realizaci té agentury už od roku 99. V roce 2004 byla tedy ustavena a od té doby se snažíme propoj těch 7 kilometrů, které chybí železniční, přeshraniční železniční trati mezi Valencien a Bruselem. Protože já jsem byl tedy no, jsou toho města, tak to mě ještě více stigmatizuje. Takže bych chtěl položit dvě otázky panu Doppelbauerovi. První otázka zní, nakolik odhadujete počet lidí, které budete potřebovat, až pojedete jaksi na plný výkon eh, v rámci toho čtvrtého železničního balíčku, tedy až ty věci budou fungovat za současného stavu vaší odpovědnosti. A druhá otázka zní, hmm, co se týká problému přijímání zaměstnanců protože vlastně ty smlouvy jsou na pět let eh, obnovitelné, což stěžuje eh, možnost přijímat lidi na velmi vysoké úrovni, kteří prostě raději dělají kariéru v národním systému, kde třeba dostanou smlouvy na dobu neurčitou, expertů je velmi málo tedy v tomto oblast, této oblasti jsou nezbytní a je velmi obtížné je přijmout, když ty, jsou to vlastně krátko nebo středně dobé smlouvy. Dosáhli jste nějakých úspěchů ve vyjednávání s komisí? Děkuji, pane Rikete, pane Deli. Děkuji, já budu velmi stručný. Můžete uvést nějaký konkrétní důvod, proč těch 18 členských Státu požádalo o prodloužení, pokud jde o provede, převedení toho nařízení a jakou, jaké máte, jaké to způsobuje hlavní obavy, tedy jaké další jsou ty obavy těch členských států. Zmínil jste se o o tom, že máte asi 170 mm, zaměstnanců v současné době. Kolik z nich jsou z, je z těch osmi členských států a kolik dalších jich budete potřebovat od příštího roku, pokud tedy to nebude jen těch osm členských států, ale pokud i ty ostatní tedy eh, provedou to nařízení. Děkuji, paní Teller. Děkuji. Děkuji, děkuji také panu Doppelpowerovi za prezentaci. Já myslím, že zde si všichni přejeme to, aby železnice byly ještě úspěšnější a, a abychom mohli vlastně stavět na um, kolejích, na železnicích, ale to nefunguje eh, jenom tak, že zdražíme silnici a silniční dopravu, ale začne to fungovat zejména pokud budeme investovat do železnice, pokud tam provedeme reformy a vy jste hovořil o tom, to také jako jedné z největších výzev. Mě by zajímalo, zda máte nějaké číselné údaje, které jsou základem eh, toho, co vlastně stojí ta změna například na hranicích. Eh, buď eh, například lokomotiva nebo strojvedoucí nehovoří správným jazykem na správné úrovni, nebo nějak neodpovídá lokomotiva. Máte k tomu nějaké číselné údaje? E, a jak, e, jaký dopad by mělo omezení té, toho byrokratického protekcionismu? Jak efektivní může být potom přechod na železniční dopravu? Děkuji. Děkuji, paní Teller. Já bych chtěla připomenout, že odvětví které je konkurenční železnicím, je stále letecká doprava, která tedy ale nemá stejný směr a neplatí stejně daně, takže nazývejme věci pravým jménem a nalíme si čistého vína. Nekalá konkurence, ta prostě to je stále letecký průmysl, letecké odvětví, které nemáš takové přebytky, které by, má přebytky, které ale ne, přerozděluje do jiných odvětví, například železniční dopravy. Pane Miltone, Dané, prosím, máte slovo. Omlouvám se, děkuji, dobrý nápad. Vy jste zde hovořil o zajímavých, zajímavých případech železniční dopravy z Ukrajiny do Polska a tak dále. Jsou určité naděje v následujících 20-25 letech, že můžeme mít různé eh, tady tyto vysokorychlostní trasy, jakou vizi nám tedy můžete nabídnout tady v tomto, z tohoto pohledu? Děkuji za vaši otázku, paní Bilbao. Mm, děkuji, dobré odpoledne, respektive dobrý večer už téměř. Děkuji za vaše vysvětlení a za vaši prezentaci. Já jsem byla spravodajkou u zprávy o interoperabilitě, takže děkuji za skvělou spolupráci. Byly to dva roky práce a bylo velmi obtížné eh, dosáhnout eh, schválení tady tohoto balíčku. Politicky to bylo velmi obtížné. Téma byly bylo spoustu postupů, které jsme museli zavést, takže ta otázka osmi zemí, které, zave, které zavedly ty pravidla, nicméně ještě zde těch osmnáct zbývajících. Potřebují ještě jen čas, nebo si myslíte, že se spíše jedná o protekcionistické praktiky, které mm, chtějí prostě i nadále uplatňovat? Abychom správně prováděli tato pravidla, tak budou, musí, měli požádat o pomoc agentury. Hovoří se o více než 11 tisících pravidlech v jednotlivých členských státech a cílem je toto všechno harmonizovat, eh, snížit počet těch pravidel, abychom jich celkem měli 300 nebo 400. Pokročila ta práce, došlo už k nějakému výraznému snížení počtu těch pravidel. Podařilo se nám pokročit eh, z tohoto pohledu a jaký typ povolení se uděluje, uděluje agentura vlakům v současné době. Protože z důvodu protekcionismu máme tři, 23 měsíců, 18 měsíců, někdy ta délka je opravdu skandální, ty lhuty. Takže kolik času agentura potřebuje na to? A španělský stát čelí obtížím s určitými bariérami železničními, které tedy uh, pravděpodobně závorami, které tedy neodpovídají evropským standardům. Někdy dochází k eh, tragickým nehodám s tragickými následky. Můžete nám říci, zda se domníváte, že eh, ze strany francouzské vlády dochází k pokroku? Eh, děkuji, paní Lešante, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Pane řediteli, co se týká nebo, otevírání konkurence v železniční dopravě, tak si musíme klást otázku o dopadech tohoto otevírání se v zemích, ke, kterým, ke kterých k tomu už došlo, jak u obchodních služeb, tak u běžných služeb. Jaké tedy je potřeba nezanedbávat sociální dopadky. Výsledky těch srovnání nejsou příliš povzbudivé, zejména když vezmeme v úvahu úroveň bezpečnosti, náklady na kilometr a zvyšování cen eh, lístků tedy Zpráva z roku 2018 s ní vyplývá právě rozdílné zájmy investorů v tom běžném eh, a, ne, a mimořádných odvětvích. Co se týká těch domácích služeb, tak jenom šest zemí se otevřelo železnice konkurenci, ale v praxi probíhá jen u těch eh, neob, neobvyklých služeb. A co se agentura striktně kontroluje otevírání se konkurenci v železničním odvětví a také tedy konzultovala sociální partnery a zástupce eh, cestujících, protože to by nemělo být na úkor cestujících ani uživatelů, čili ptám se, zda jste toto učinili. Děkuji. Je, je to obrovské množství otázek, tedy byla to dlouhá hm, debata nebo dlouhé eh, já bych chtěla také zdůraznit, co se týká bezpečnosti, jednu věc. Opravdu pilotní a priorita našeho výboru. Víte, že opravdu eh, bezpečnost patří k našim závazkům. A potom zde je také otázka, na která zde nebyla nastíněna, když se hovořilo o otevírání se konkurenci a tak dále. Někdy to může mít závažné sociální důsledky. V některých zemích jiných zase to nemá sociální důsledky, zejména co se týká veřejných zatá- zakázek. Někde to může mít tedy dopady například zaměstnanci s dobrými mstami a tak dále. Čili otázka je, jak předvídáte určitým způsobem u toho důležitého jednání, které, ke kterému dojde, co se týká práv cestujících. Například se řekne, že je potřeba 8 kol umístit do každého <laughs> vlaku, ale to také budou otá- důležité otázky. A jak řekl pan Rike, tak je zde ta otázka kontroly a zaměstnanců. To bude jeden z hnat- jedna z hnacích sil, pokud nebudeme mít například možnosti, abychom tam umístili určitý počet kola. Nebude, nebude se k tomu pracovat na interoperabilitě a to je jedna z velkých eh, odpovědností Evropské unie zde, takže je potřeba předvídat. Takže prosím, máte slovo, pane řediteli. Merci, madame la présidente. Thank you all for... Děkuji všem za velmi zajímavé otázky. Pokud mi dovolíte, tak to vezmu odzadu a odpovím nejdříve na otázky k privatizaci. Za prvé je třeba uvíst, uvést, jaké jsou ekonomické aspekty. Ty nespadají do oblasti působnosti agentury. Když se podíváme pouze na oblasti, které sledujeme, což je otázka železniční bezpečnosti, tak eh, tam žádný negativní dopad nevidíme toho, zda eh, došlo k privatizaci nebo ne. To znamená, O obecnějších aspektech, které jste zmiňovali, hovořit nemohu. Nicméně z hlediska bezpečnosti to dokonce vypadá tak, že to má pozitivní eh, dopad, pokud dojde k privatizaci. Ale je to diskutabilní. K otázkám paní Bilbao. Za prvé, ve vztahu eh, k době povolení. Máme zde striktně právní eh, limity, které vyplývají ze směrnice o železniční interoperability a prováděcího aktu k povolením. U nových povolení máme jeden měsíc na prohlášení o úplnosti celé složky a potom máme další čtyři měsíce na přijetí rozhodnutí. Ať už zamítavé nebo pozitivní e, s povolením. To znamená, čas je jednoznačně zakotven v Eh, předpise. V prvních dvou a půl měsících jsme eh, vydali 20, 92 povolení. Eh, většinou šlo o soulad s časovými požadavky, pardon, o schvalování typů. A tam jsme měli právní časové omezení jednoho měsíce. A většinou průměrně jde o dobu kratší 50 dnů, to znamená, je to asi polovina toho právního vymezení a naším cílem je sedm dnů. Tolik k času vydávání povolením. Ještě k vaší otázce, zda jsme optimističtí, pokud je o implementaci ze strany členských států. Španělsko, jeden z důvodů eh, byla politická situace. Nešlo konkrétně o Eh, železnici, šlo o nové volby, vládu a tak dále. Ale jsem optimista v této věci. Předpokládám, že transpozice proběhne v roce 2020 i u dalších zemí, jako například Belgie, Německo, Rakousko, Polsko. Myslím si, že i tyto země jsou na dobré cestě. A i ty eh, se připojí k nám příští rok do našeho systému. Otázka eh, na to, zda budeme mít eh, tzv. single gauge eh, systém pro evropské železnice. V této věci tak optimistický nejsem. Máme mm, standardní rozpětí je 1435 a těch 15-20, eh, jak říkal pan eh, Ciller, eh, tak to je věc, která převládá v Rusku. A to, že bude existovat, ale otázkou je, do jaké míry tato míra bude zasahovat do Evropy a do jaké míry to bude mimo území Evropy. Potom otázka omezení vnitrostátních pravidel. A zda máme konkrétní čísla, které bychom mohli poskytnout na jedné prosvědce. No, mohu vám odpovědět ústně. Měli jsme iniciativu tu na omezení předpisů, kterou jsme spustili v roce 2016 a eh, když jsme eh, začali, tak to bylo 14 312 Eh, vnitrostátních eh, předpisů pro eh, povolování vozidel. A teď jsme dokončili zprávu o snížení počtu těchto předpisů v červnu 2019. A teď jde o 1026, to znamená, vlastně došlo ke snížení z nějakých 14 tisíc na tisíc. Asi 300 až 400 se stále ještě řeší nebo se rozporuje. My nesouhlasíme s členskými státy eh, s tom, že by tato pravidla byla nebo předpisy nezbytné. To znamená, vidíme tady ještě další potenciál, abychom se dostali eh, k tomu eh, číslu, které se zmiňovaly, tedy několik stovek vnitrostátních předpisů. Ale celkově, nebo obecně řečeno, to, že jsme to snížili z nějakých 14 tisíc na asi tisíc, to už je obrovský úspěch. Abyste měli mm, trochu kontext, tak my máme evropskou specifikaci a tam jsme měli 531 pravidel. A členský stát, který má nejvyšší počet vnitrostátních předpisů, tak to je Itálie, je to něco kolem stovky, lehce pod stov. Takže máme asi 500 evropských pravidel a potom 100 vnitrostátních pravidel, ale předtím to bylo tisíc nebo více vnitrostátních pravidel a asi 500 evropských. To znamená, ta perspektiva se zcela otočila. Paní Taylor, její otázka na náklady. Můžeme hm, zcela jasně hm, hm, vyhodnotit náklady na ty hraniční zastávky z hlediska operativy. Jednak jde o otázku času, protože pokud vás to stojí 3 hodiny, v pátek to může být 48 hodin, tak mm, je to obrovská ekonomická ztráta a ještě otravnější je ta nepředvídatelnost, protože pošleteli zboží přes nákladní vůz, tak prostě víte přesně, kdy dojde, ale u těch vlaků tady může dojít k velkým prodlevám. Eh, náklady na ten signalizační systém. To se liší podle zemí, mohou být velmi vysoké, například Eurostar z Londýna do Paříže a Amsterdamu, tak eh, tento vlak má devět různých signalizačních systémů, takže takový hrubý odhad vám řekne, že devět systémů znamená devětkrát vyšší náklad, než v případě, že budete mít jenom jeden signalizační systém. pan Rike, počet osob, které by potenciálně mohly eh, používat takové spojení z Valencie do Bruselu. Mm, my jsme měli setkání v Lilu s jednotlivými subjekty a mm, denně na ta setkání přišlo tak 25 až 50 osob. A stále více uchazečů eh, se dostavuje ve Valencii a vlastně se ptá na mm, ty možnosti žádosti. A myslím si, že by šlo o rozumná čísla. To využití by bylo rozumné. Nábor. Mm, nařízení o agentuře a technický pilíř, ten vyřešil pouze dočasné smlouvy a teď už máme ale možnost eh, stálých smluv, což je hodně užitečné. Měli jsme velké štěstí v posledních měsících, protože se nám podařilo eh, získat eh, kvalitní eh, osoby z průmyslu, ale Stále nám chybí ještě osoby se správným jazykovým vybavením. Například nám chybí experti hovořící německy nebo polsky. Máme francouzské experty, italské, španělské, s tím problémy nemáme, ale u některých jiných jazyků eh, to tak dobré není. Ptali jste se na transpozici, pan Pieper. Myslím si, že Problém není v kvalitě transpozice. Uvidíme, až se připojí ty další země příští rok. Předpokládám, že komise eh, potom eh, bude muset přijmout příslušná opatření, co se týče eh, zahájení řízení pro porušení povinnosti. Pane Ciller. So we are now... Už teď je to ze 14 500 na, jednom, na jednom tisíci a v roce 2000 Eh, či vagony 2050 eh, by k nám měly přijet, ale zatím jsme nedostali povolení eh, k vagónu 1520. Diskutujeme se čtyřmi zeměmi, s třemi pobaltskými státy a Finskem. Finsko je jednou ze zemí, která je v první vlně. Už jsme podepsali dohodu o spolupráci s Finskem a eh, dobře probíhá diskuze i s pobaltskými republikami a s nimi potřebujeme dokončit eh, ne pouze dohody o individuální spolupráci, ale také Eh, dohody o multilaterální spolupráci právě kolem těch eh, vagónů 1520. Znovu jsme obnovili eh, spolupráci s organizací, která združuje země 1520 a s nimi pravidelně věci konzultujeme. A pak Itálii. Máme tady dva aspekty u přeshraniční e, dopravy. A je to jednak povolení vlaku a tady e, diskutujeme už velmi dlouho s kolegy z e, více oblastí a pak je tady otázka i bezpečnosti. Trenitalia se k nám obrátil ohledně bezpečnostních certifikátů, které by umožňovaly přes hraniční dopravu. No a pak si myslím, že tady je ještě otázka těch zbývajících členských států. E, to, se, e, to bylo předmětem několika dotazů, já už jsem na to odpověděl v jiných souvislostech. A teď, když bych se měl zabývat Španělskem, tak e, nejprve měli jsme tady velmi konkrétní jednání se španělskými eh, orgány. Udělali jsme velmi hloubkový audit v loňském roce se Španělskem ohledně dosaženého pokroku. Musím říct, že jsme poměrně spokojeni s úrovní spolupráce a otevřeností. Myslím, že jednou z výhod evropského orgánu, jakým jsme my, je to, že jsme neutrální, nezávislí, nemáme žádnou politickou agendu a můžeme opravdu u nějakých členských států a můžeme můžeme opravdu rozhodovat k meritu věci. Mohu říct, že spolupráce a otevřenost a důvěra, protože bezpečnost je vždycky otázkou důvěry, se výrazně posunuly a my jsme z toho my jsme tím velmi potěšení. Pan Marinesku se mě zeptal na to jedno kontaktní místo. V současné době, kromě nákladních vagónů, protože tam E, to není omezeno na koridory, my děláme celou Evropu. Další velká kategorie jsou, kategorie velkých strojů e, jsou lokomotivy. Máme vlastně jenom osm členských států, jak jsem vám už řekl, Nizozemí, Francie, Itálie, Rumunsko, Bulharsko a Rumunsko, takže zatím nevidíme ty koridory. Koridory vidí, uvidíme v roce 2020, až do systému vstoupí i další státy. Vaše další otázka byla, zdali máme nějaký souhrný plán eh, ohledně výběru té mezinárodní trasy. Ano, já jsem vám udal příklad, eh, či pardon, eh, o snížení pravidel my, eh, já jsem vám také udal případ, příklad, snažíme se pracovat i na bezpečnostních pravidlech a tady jsme dosáhli významného pokroku a rovněž pracujeme na pravidlech eh, operačních. Eh, tyto pravidla, tam je to možná malinko obtížnější, protože zde máme otázky jako třeba operační jazyk a tam samozřejmě se okamžitě dostáváme do nějakých e, i kulturních e, e, konotací. Takže máme určitý plán a chceme harmonizovat ty operace kompletně. Doufám, že jsem se vyjádřil ke všem, nebo alespoň k většině otázek. Pokud ne, tak se určitě ozvěte. Předsedkyně, děkuji vám, pane řediteli agentury, pane Doppelbauere. Také jste dnes tak trochu zvonil na poplach ohledně rozpočtové otázky, lidských zdrojů. Já si myslím, že je třeba ale vidět ještě trochu dál. E, my tady věci e, sledujeme pouze z krátkodobé perspektivy, myslím tím ty rozpočtové. Je třeba být ambiciozní proto se pokusíme pracovat ve, se svým výborem na evropském eh, plánu renovace železniční dopravy. Eh, my jsme připraveni připravit s Evropskou bankou eh, pro investice a rozvoj velmi ambiciozní plán, který bude dynamizovat členské státy. Všichni to potřebují a je to plus pro klima, pro zaměstnanost, pro dopravu. Slibuji vám jednu věc, věc, protože je to u mě, u pana Riketa na severu, tak eh, se pokusíme se na vás přijet podívat a trošičku vás přiblížit k Bruselu. Děkujeme za váš příspěvek, za vaše nasazení, za vaši návštěvu. Naše dnešní jednání je u konce a zítra se kolegyně a kolegové sejdeme v 9 hodin s koordinátory a hlasovat se začne v 10 hodin. Nezapomeňte si na své volební karty. Děkuji, končím a ještě jednou děkujeme našemu eh, výkonnému řediteli ERA, zaslouží se od nás potlesk.